meine sehr verehrten Damen und Herren und Kollegen, wir sind zwar noch relativ dünne gesät, aber Vážení kolegové, nás tady relativně málo, ale máme dlo, před sebou dlouhý program. A já bych chtěl začít. Máme tady řadu technických sdělení. První se týká bodu 2, přijetí pořadu jednání bylo navrženo, aby body 25 a 25 je zpráva eh, moje a kolegy Stojanova, abychom to vzali najednou. Pak bod 27 bychom udělali zítra, hned na začátku. To je zpráva GALO, kolektivní, eh, zpráva kolektivních práv. Pak podle bodu 15 pana je eh, měnou za bod 7 pana Baldassare dát na zítřejší pořad jednání. Eh, body 21 a 6 odložíme, že se týkají změny jednacího řádu v souvislosti s imunitou. To se ještě musí projednat. A bod 28, zpráva Katastex, aby se také odložila. Um, bod 30, tady měla být výměna názorů, s, se ehm, týká cloud computing, tak to se také odloží. A pak ještě právní základ s, s, se směrificí o kvalifikacích. A to jsou tedy změny, které vám chci navrhnout. Má někdo k tomu nějaké námitky nebo další návrhy? Jak se zdá, tak ne, takže tak to tedy je souhlasem pořad jednání bodu 3 nic. Bodu 4 e, rozhodnutí přijatých koordinátory, těch je řada. Um, pak je tady celá řada bodů, které se ještě musí projednat s zástupci frakcí. Začnu tedy s těmi, kde je jednota. Spravodaj za na Legal Base, kolega Axel Pols. EU Justice Scoreboard, spravodaj z Jevka. Mm, pro vstup eh, rak, připojení Rakouska a Malty k Hákské konvenci, kolegyně Time Lucemburský protokol s železnicím paní Lichtenberger, eh, návrat eh, kulturních objektů, které byly odvezeny z teritoria členského státu, eh, je zpravodaj předseda. Nekalá komerční praktiky, to je stanovisko kolega Baldasáre totéž eh, zavádějící reklama. A pak iniciativní zpráva AFKO se stanoviskem z naší strany tady se týká realizace Lisabonské smlouvy kolegyně Lichtenberger. Fakt koordinátoři um, by eh, mě pověřili, abych se usiloval o slyšení na Private Copy Levels, pak zvláštní zasedání ve Štrasburku k diskusi o novém obsazení před um, tedy volbou, nominaci před volbou nových soudců soudního dvora. Dále chceme souhlas s iniciativní zprávou Horizontal Framework eh, k rámcový rámec kolektivních eh, řešení kolektivních sporů, pak je článek 50, podle článku 50 v souvislosti s právou výboru ECON, ehm, to jsou žaloby související s právem hospodářské soutěže, koordinátoři vzali na vědomí, že observatoř na ochranu duševního vlastnictví Alicante 28. až 9. proběhne, bude tam delegace, to je 28. až 29. 10. a koordinátoři chtějí také dělat ústní dotaz k hodnocení dopadu. A e, předseda úřadu v Alicante by měl v září souvislosti s ochranou duševního vlastnictví měl prezentovat dvě prezentace. To tady byla schůze koordinátorů dnes dopoledne. Tím se dostáváme k bodu jednání týkající se tabáku příslušných návrhů Evropské komise. Začnu sám, tedy jako zpravodaj, velice stručně. Pak dám slovo kolegovi Stojanovovi, který se zabývá těmi přenesenými pravomoci. Tedy k mému stanovisku. Jde o to, že um, nutnost určitého stanoviska um, se týká omezení objemu na 50 Důvody jsou ty, že v objem obalů. Um, toto by znamenalo vlastně porušení um, tržních podmínek, protože tam už není místo na obalu, aby se tam vešly ještě značky. Uh, když by to bylo více než 50%, pak jsou ale další zákonné povinnosti a proto tedy ten prostor na vlastní značku by byl ještě redukován, což by mohlo mít porušení vlastnického práva, kdyby tam bylo takováto varovné, varovné oznámení. Zákaz mentolek a slim cigaret, ehm, to by bylo spíše opatření na ochranu zdraví Mm, ovšem, podle článku 160 je harmonizace přípuzná, pokud současně jsou splněny podmínky týkající se vnitřního trhu. Ve svém návrhu ehm, se zaměřuji na to, že označování balenin nesmí být zavádějící, to znamená, výrobce musí mít možnost tam eh, dát pravdivé údaje a ty předlohy musí být jasně určeny, takže zákaz určitých věcí, jako sugerovat pozitivní e, účinky, to by porušovalo ta pravidla. Takže to je nedostačující, k tomu jsem dal pozměňovací návrhy. Pak jde o další úpravy týkající se obsahu balení. Tady jsou přesné ustanovení v té směrnici. E, Ehm, nesmí tam být te, například kulaté rohy a podobně, nebo určitý, určitý mechanismus otevírání. Toto se může ovšem týkat ehm, patent, souviset s patenty a podobně. A ehm, svoboda volby spotřebitele i výrobce je přiměřeným způsobem omezena. To se já se domnívám, že bychom tady mohli ale mluvit o kompromisech, takzvané lipstick, jako rtěnkové balení, které by měl vlastně zvyšovat atraktivitu pro určité skupiny. To je jistě e, třeba vnímat kritické. Já jsem připraven s ohledem na kompromisy k tomu na další návrhy. Kromě toho jsem proti požadavku a aby prostředky obsahující nikotin neměly přístup, ne, ne, nemohly být eh, prezentovány jako léčiva. Nedává to smysl ten přístup k méně škodlivým alternativám eh, zbytečně stěžovat, ale tady by se dalo mluvit o kompromisech například s, eh, s možností modifikace. Také jsem navrhl u těch přenesených pravomicích mm, není t- tradici, to, tradici tohoto výboru tak to akceptovat takový objem přenesených pravomocí. My soudíme, že zákonodárná pravomoc v této oblasti až po zákaz celých eh, z druhů produktů nesmí být delegována na komisi o tom musí rozhodovat zákonodárce. Myslím, že to je nadměrné využívání možnosti přenesených pravomocí. Um, vedle politických problémů je problém, zda to vůbec lze právně akceptovat, co eh, se tady navrhuje jako přenesené pravomoci. Jsou tady pozměňovací návrhy, já jsem se již zamýšlel nad kompromisy. Ty se týkají především Mm, otevírání nebo označování balení a také otázky škodl- méně škodlivých alternativ tabákových výrobků. Výrobci tabákových výrobků nesmí udávat zavádějící údaje na balení, na obalech, ale musí mít možnost pravdivě říci, že určitý produkt je méně škodlivý než um, tomu jiný produkt, běžný produkt tak aby se mm, vyvíjely méně škodlivé alternativy. Takže tady mám kompromis k článku 12.1. Vedle toho navrhuji kompromis, co se týče označení produktu 13, článek 13.1. To jsou tak, takzvané rtěnkové balení, které cílí na mladé, e, by se tímto mělo zakázat současně, ale se chci vyhnout nadměrné regulaci Eh, například, aby tam nebyl minimální počet cigaret na balení. Kromě toho se domnívám, že kulturní zvláštnosti některých členských států musí být zohledněni, aby se, jak se redukoval odpor vůči tomuto návrhu, který je značný, podle mého názoru. Kompromisní návrh předpokládá, že členské státy ten tabák Um, k, tedy jako žvíkací kabák by se mohl být přípustný, pokud se to jeví rozumné z historických kulturních důvodů. Další kompromis týkající se nik- produktů obsahující nikotin, což nejs- nejsou cigarety, především e-cigarety. Tady um, altern, méně škodlivé alternativy by neměly být předmětem přísnější úpravy než běžné cigarety. To by porušilo princip přiměřenosti. Tyto produkty by spadaly pod směrnici o léčivech, pokud by se skutečně jednalo o léčiva, což by ale platilo jenom pro malou část těch produktů, především pokud by byly prezentovány jako léčiva. Nepovažuji za nutné, to podlehalo zvláštnímu postupu, protože Eh, bychom pak měli přísnější úpravu než v případě škodlivých tabákových výrobků. Proto tady jsem navrhoval kompromis, který zajistí, aby tyto produkty mohly být dále nabízeny. Co na druhé straně eh, stávající evropská úprava týkající se bezpečnosti produktu by měla být také účinně aplikována. V roce 2017 by komise měla prověřit, zda je potřeba modifikovat tu úpravu. To jsou tedy hlavní návrhy mého kompromisu. A myslím, že by se tyto návrhy měly přijmout a pokud má tato legislativa by, eh, být nakonec úspěšná, Du und dann Paní kolegyně Taylor nebo ještě někdo další? Nebo to můžeme prodiskutovat všechno najednou. Kolega Stojanov, zpravodaj pro přenesené pravomoci a pak teprve eh, seznam řečníků, jak jsem ho jmenoval. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, jde o případ, kdy se setkáváme s příliš mnoha odkazy na aktiv přenesené pravomoci a prováděcí akty. A právě proto eh, se náš výbor rozhodl ujmout se iniciativy a připravit stanovisko k tomuto tématu. Je to velice důležitý problém, skutečně má zásadní význam. Získal jsem teprve včera vyjádření právní služby. A návrhy, které připravil náš výbor, respektive sekretariát našeho výboru, ty dorazily teprve včera také. Měl jsem tedy jenom minimum času na to, abych se, vš- se všemi těmito podklady důkladně seznámil. Stále pracujeme na svém postupu a uvažujeme o dalších krocích. Doufám, že do budoucna budeme mít více času na práci, pokud eh, budeme připravovat stanoviska k tak důležitým tématům, protože nedostatek času mě skutečně zavedl do nesmírně obtížné situace. Domnívám se, že stanovisko právní služby Eh, které podporuji, pojednává většinu hlavních problémů. Předpokládám, že výbor toto stanovisko právní služby podpoří. My, jakožto příslušný výbor, bychom měli My bychom se tedy měli většinou eh, snažit přistupovat k tomu tak, jak přistupujeme ke spolupráci s komisí, tedy jediný návýmka, eh, článek 3, odstavec 3, 4, tam bychom mohli to vyřešit aktiv přenesené pravomoci. Mohli bychom souhlasit s přenesením pravomocí. A kromě toho Máme také doporučení, které se týká prováděcích aktů. Návrh obsahuje články 8 odstavec 4, článek 9 odstavec 3 a článek 14. 14. které předpokládají právě akty v přenesené pravomoci. Sekretariát výboru se domnívá, že bychom se měli mm, spíše ubírat cestou aktů v přenesené pravomoci, tedy článek 8.4, článek 9.3 a pak článek 14bc. A v těchto případech bychom měli eh, postupovat formou prováděcích aktů, států s tím, že zbývající situace e, pokryté ostatními články, tam bychom neměli umožnit ani prováděcí akty, ani akty v přenesené pravomoci. Domnívám se, že není vhodné odkazovat pouze na jednotlivá písmena v článcích. Spíše bychom měli zaujmout principiální stanovisko, tedy eh, zda se vydat cestou prováděcích aktů nebo aktů v přenesené pravomoci právě ve vztahu k daným článkům. A zároveň bychom se měli držet názoru, že souhlasíme s aktiv přenesené pravomoci u článku 4.3 eh, a eh, odstavce tedy 3.4. A ve zbytku článku, kde se navrhují akty prováděcí, si myslím, že bychom neměli pravomoce přenášet na komisi. A nyní bych se rád vyjádřil k pozměňovacím návrhům. Evropská komise si musí uvědomovat, že v Evropě jsou miliony kuřáků. A tito lidé ehm, by neměli být vnímáni jako duševně nemocní. Jsou to lidé, kteří mohou rozhodovat sami za sebe. Já také kouřím a ehm, my kuřáci si plně uvědomujeme nežádoucí účinky kouření. Ehm, víme o nich a myslím si, že většina z nás si vůbec neuvědomuje ani formát balení, ani varování si vlastně nečteme. Dokonce u nás se vypráví spousta vtipů, která souvisejí s těmi upozorněními. V podstatě jsou ta varování na cigaretách pouze e, pro smích a neměli bychom e, evropské občany vnímat jako méně cené, že si nedovedou získat informace, které potřebují, nedokáží přestat kouřit, když se proto rozhodnout. I já jsem dokázal přestat kouřit na dlouhou dobu a e, každý musí rozhodovat sám za sebe. A myslím si, že bychom neměli zavádět tak tvrdé rest restrikce a tak přílišnou regulaci, neměli bychom se snažit také omezovat vztahy mezi společnostmi, které nabízejí eh, produkty na straně jedné a spotřebiteli na straně druhé. A mm, o kouření probíhá živá diskuse v každém členském státě EU a souhlasím s tím, že bychom neměli vystavovat ostatní negativním účinkům kouření. Kuřáky bychom měli vnímat jako inteligentní lidi, kteří dokáží rozhodovat o svém zdraví. Děkuji. Danke, Frau Kollegin Taylor, bitte. Děkuji, paní Taylor. Děkuji mnohokrát. Já chci nejprve poděkovat panu Lenemu za jeho práci a, kterou odvedl a také za spolupráci, která dala vznik kompromisním návrhům. Nebudu probírat zcela podrobně všechna ta témata, protože nemáme moc času. Co považuji za podstatné, je, Eh, zmínit právě eh, tu záležitost kosmetického eh, balení, rtěnkového balení, které se výlučně zaměřuje na mladé dospívající dívky a nechceme, aby mladí začínali kouřit. Rozhodně to jsou typy obalů, které se nezaměří na 50-letého kuřáka. A další aspekt, jak si to zpravodaj plně uvědomuje, podporuje návrh z komise, kde se předpokládá minimálně 75 deficit z minimálně 75%. Eh, nepředpokládám, že to ovlivňuje na rok na eh, ochranou známku podle pravidel TRIPS. Předpokládám, že to pravidlo 75% platí i jinde. Někde se uvádí 50% jako standard plochy krabičky. A mm, 50% to je spíše místo, kde mají výrobci pou, možnost použít ochranou zámku. Tam, kde se platí pravidlo 85%, se ukazuje, že spotřebitelé stejně zjistí jednotlivé značky podle vizuální podoby. A právě ve zmíněných zemích se eh, ukázalo, že soudní spory vedené ze strany výrobců tabákových výrobků nebyly úspěšné. Eh, proto podporuji názor komise eh, stanovit 75 plochy krabičky pro tovarování. A pak dále výrobky obsahující nikotín. Tam jsem ráda, že jsme dosáhli dobré dohody. Jsem ráda, že pan Len podporuje moje pozměňovací návrhy. E, také víme, že elektronické cigarety mají potenciál, pokud chceme snížit počet kuřáků, zároveň musíme také e, zpřísnit předpisy a zároveň vymáhat existující předpisy. A to vymáhání musí být skutečně důsledné. E, já si myslím, že bychom to neměli dělat formou regulace léčivých přípravků, protože pokud by tam měly spadat tyto výrobky, výrobky, tak se eh, z toho nikdy nepodaří výjít. Já musím říci, že eh, tyto výrobky by měly být stejně dostupné jako tabák. Pokud je učiníme méně dostupnými, tak eh, se naše snahy nezdařily. A pokud je o přenesenou pravomoc a podobně, tak tam si myslím, že je potřeba text formálně doladit, dopracovat poměrně zásadním způsobem a k některým pozměvacím návrhům, které se vztahují šňupacím tabákům ve Švédsku. Ano, to se eh, ještě bude probírat. A pak také problematika balení, pokud není logické. Neměli bychom například umožňovat velká eh, balení a podobně což používají spíše starší lidé. Já myslím, že to je zhruba všechno. Ehm, co jsem chtěla říct k těm kompromisním návrhům, já mám jiný názor na eh, ty první části, ale pan zpravodaj o tom dobře ví, takže se těším na připomínky od kolegů. Děkuji. Takže nekolik budu bude. Mulțumesc. Amendamentele pe care le-am depus eh, se referă... Děkuji. Eh, před pozměňovací návrhy, jsou, které jsou předložené, se týkají problematiky obalu a eh, eh, cigaret. Předpokládám, že návrh komise neporušuje práva duševního vlastnictví. Potud, pokud jsou cigarety legálním produktem, tak nemohou podléhat normám, které jsou přísnější než u jiných produktů. Pokud je někdo přesvědčený, že jsou cigarety tak strašně škodlivé, tak ať se zahájí diskuze o zakázání cigaret. Ale potud, pokud jsou to produkty zákonné, tak musí podléhat stejným pravidlům jako jiné produkty. A také jsem předložil pozměňovací návrhy eh, ohledně povinností výrobců cigaret, které se týkají tedy sledování, tracking a tracing. To by mělo skončit u prvního zákazníka, protože je to velice nákladné a těžké nutit někoho sledovat eh, osud výrobku, který prodal dál než tedy k prvnímu zákazníkovi. To mi připadá zcela šílené. A také jsem předložil pozměňovací návrh týkající se nových tobákových výrobků, které nemají stejný standard a a dříve, než se dozvíme, jestli jsou škodlivější, méně škodlivé nebo stejně škodlivé jako ty, které již existují na trhu. Takže nejprve je potřeba je zhodnotit a potom je zahrně, zahrnout do určité um, normy ochrany. A v neposlední řadě plně souhlasím s tím, že uh, aktiv přenesené pravomoci eh, jsou příliš početné, že te, eh, akt eh, v přenesené pravomoci by měl být výjimkou a nemá se stát pravidlem. Je to úkolem parlamentu a rady přijímat zákony a komise je má aplikovat. Dankeschön, kolega Bodu. Tadeusz Siewka, Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, jako palacz z 40 lat... Także kolega Siewka. E, jako člověk, který kouřil 40 let, jsem si plně vědom toho, jak škodlivý nikotin je. O tom nikdo nepochybuje, víme, jaké to má důsledky a, a jaké mohou mít, může mít dlouholeté kouření cigaret nebo doutníků důsledky. Ale těžko mohu souhlasit s přístupem Evropské komise, která de facto omezuje svobody občanů. Je to taky otázka právního řádu Evropské unie. Pra, eh, souhlasím s těmi, kteří jsou toho názoru, že tato směrnice není namě, zaměřená proti těm, kteří kouří, protože nikdo se nebude snažit je nutit kouřit, protože oni stejně už kouří, ale je to směrnice, která je eh, na, zaměřená na mladé lidi, kteří by potenciálně mohli začít kouřit a zkoušet cigarety a má za cíl, jak si jim eh, je brzdit ve vyzkoušení první cigarety. Takže já chápu tady ta ustanovení jako odstrašující pro ty, kteří nekouří zatím aby, aby to neskoušeli. Nicméně si pamatuju, když jsem byl ve škole eh, v 60. letech minulého století, tak jsme výdali různé fotografie a výstavy a podobně lidských orgánů otrávených a zničených eh, nikotinem a stejně to na nás nějak zvlášť nezapůsobilo. A chci vám připomenout, že eh, existoval eh, v některých zemích zákony, které zakazovaly pití a stejně nepřinesly žádné dobré výsledky, akorát se hm, zvýšilo podloudnictví. Takže když zakážete tenké ty slim cigarety nebo mentolové cigarety, vážně si myslíte, že zmizí z evropského trhu? To je vyloučené. Budou to ilegální produkty z nich okamžitě a již dnes Tyto ilegální produkty způsobují milionové a miliardové ztráty eh, našich rozpočtů. Takže jsem přesvědčený, že lidé, kteří navrhují nové absurdní zákazy, eh, tak zřejmě domnívají se, že působí ve prospěchu evropských občanů nebo zločinců protože podle mého názoru toto nějak nezmění eh, míru konzumace nikotinu. Pouze to, znamená, to bude znamenat, že na trhu eh, bude eh, jaksi více ilegálních aktivit. Čili náš výbor nemůže vypracovat příliš vyvážené stanovisko a Eh, tak abychom ho prosadili na plenárce. A pokud v tom se nám toto nepodaří, pak ta směrnice nebude mít žádný smysl, protože nepřinese nic jiného eh, než jaksi debakl, protože už dnes občané se ptají, proč v době krize Evropská unie se zabývá takovými věcmi, které stejně jenom sníží eh, Eh, výnosy eh, tabákového průmyslu a, a, a, a, a výnosy z daní a že to bude znamenat problém pro ekonomiku a že bychom se měli chovat logičtěji. Teď je krize, tak pojďme se z ní napřed dostat a pojďme se zabývat věcmi, které uh, proto mají smysl. Děkuji, pan Koferaty. <coughs> Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaši práci zpravodaje. Já si myslím, že návrh komise odpovídá určité reálné potřebě a opírá se o hypotézy, které jsou zcela přijatelné a já je sdílím, protože Evropa musí stále si stanovit, stanovovat za cíl stanovení pravidel, která budou respektovat práva občanů. Tady se jedná o práva občanů jako spotřebitelů, ale cílem je také jim pomoci, pomáhat jim. A v tomto případě, jako v jiných případech, když se hovoří o spotřebě, Problém nebo otázka, která okamžitě vyvstává, je tato. Máme se vydat cestou zákazu, zákazu, který má řadu nevýhod, a nebo to udělat, jak navrhuje komise, a pomoci občanům, aby porozuměli tomu a pochopili, co dělají ale občané jsou dospělí a zodpovědní a mají právo se rozhodovat. Čili bychom měli posílit pozitivní aspekty této úvahy u nich. A ta směrnice se opírá, myslím, o odpovídající logiku. A myslím si, že v době krize posilovat uvědomění občanů a schopnosti volit i v kulturní oblasti. Je to velice důležité i v době krize, protože v době krize lidé mývají tendenci eh, chovat se eh, způsobem, kdy hledají nějakou iluzorní kompenzaci momentálním problémům. A to se týká spotřeby ciga, tabáku, alkoholu, ale i všech potravin a všech ostatních forem individuálního nebo kolektivního chování, jako třeba hazardní hry. A tak jak vyvolat toto uvědomění? Pro, můžeme činit třeba specifická rozhodnutí, která neomezují trh, současně neomezují rozhodování občanů, ale dávají lidem možnost vybrat si s vědomím tedy všech aspektů. A proto zvolený přístup komise já sdílím a myslím si, že je potřeba posílit některé aspekty tohoto návrhu. Co se týče aktů v přenesené pravomoci, jak tady říkal kolega, Stanovisko právní služby bude velice užitečné pro vyřešení této otázky a já nemám žádné zvláštní námitky k tomuto bodu. To, co je tady řečeno a navrženo, je efektivní, konzistentní a je v souladu s otázkou, kterou jsme právní službě položili. Ovšem, co se týče vlastní směrnice, jsem zcela odlišného názoru. U celé řady věcí, které ukazují, do jaké míry je toto téma citlivé a může být diskriminační. Mám na mysli propagaci tabákových výrobků. Otázka, na kterou tady musíme odpovědět, se netýká vědeckého hodnocení říci, jestli existuje nebo neexistuje nebezpečí pro zdraví. To víme od začátku, že existuje. Ale my musíme bojovat proti využívání reklamy, která má přilákat potenciální nový, nové spotřebitele. Máme bojovat proti zneužívání, využívání reklamy, která e, přináší příjemná sdělení a tímto způsobem podporuje e, příznivý přístup ke spotřebě a podporuje lidi, kteří ještě nekohuší v tom, aby začali. Čili já nesouhlasím s tím, co tady na toto téma zaznělo. A kromě toho jsou tu dva body, na které bych chtěl upozornit. Upřímně řečeno, nechápu, proč jste proti tomu, aby zdravotní varování pokrývala 75 plochy balíčku. Já jsem proti tomu, aby se standardizovaly balíčky. To, to ne, to by znamenalo vlastně omezování ochranné známky a, a podporování výroby mimo pravidla. Standardizovaný výrobek e, může snadněji e, být falšovaný nebo nějak kamuflovaný než výrobky, které mají svůj vlastní charakter. Ovšem, mít možnost na balíčku uvést, jaká rizika a důsledky kouření přináší, obsahuje, nebo představuje explicitní a efektivní nástroj k uvědomění lidí a lidé se pak rozhodnou, jestli to budou nebo nebudou spotřebovávat. Ale jak si dostanou takto impuls k tomu, aby se rozhodli s plným vědomím eh, těch rizik. Proto je důležité, využít právě 75 obsahu balíčku a nevím, proč toto chcete zmenšovat. A já se právě tady domnívám, že to je otázka toho uvědomění lidí. Další věc týkající se příchutí a, a aromatických látek. Prvodaj navrhl kompromis, který podle mého názoru vlastně obchází realitu protože nejde o to vědecky dokázat, jestli aditiva zvyšují eh, toxicitu výrobku nebo ne. Eh, aromatické příměsy jsou používány proto, aby, aby eh, falešně lákali spotřebitele. Proto je máme zakázat, protože to jsou nástroje, Ehm, podkopávání vůle subjektu, protože ho vedou k představám, které neexistují. A z toho důvodu si myslím, že je nutné zakázat všechna aromata, vše, všechny aromatické e, přidatné látky. Proč, proč byly zavedené? Jedině proto, aby eh, podpořili zvýšení spotřeby. Takže to jsou příklady mezi mnoha, které tady cituji, nechci hovořit eh, příliš dlouho, ale myslím si, že je velmi důležité podpořit přístup komise a, a, a bránit i, i nechtěně usnadňování eh, za, za, zahájení kouření nebo spotřeby uh, produktu, který je velice negativní, zvláště když se snaží přilákat uh, ne, nekuřáky, kteří do té doby nekouřili. Grazie. Děkuji, pan kolega Sperony, děkuji vám, pane předsedo. A eh, toto je ten běžný spor o tom, co zdraví škodí a co mu škodit může. Hovořili jsme například o takzvaném semaforu pro sladká a tučná jídla. Při označování těchto potravin. Já nesouhlasím s tím, aby vlády zasahovaly do chutí a preferencí spotřebitelů. Nejde ani tolik o velikosti balrování. Lidé vědí, že kouření škodí zdraví, to každý ví, to je známý fakt. A samozřejmě lidé možná e, nenakládají se svým zdravím rozumně, ano, ale e, uvědomme si, když e, e se jdeme někam léčit, tak samozřejmě de facto zadlužujeme ostatní celou společnost. Pokud někdo potřebuje například ozařování eh, pro rakovinu, tak eh, samozřejmě eh, to něco stojí a my nemůžeme nechat lidi, aby se chovali nezodpovědně, protože někdo to nakonec bude muset zaplatit ale současně eh, bychom neměli stále lidem připomínat, že nesmí dělat to, co dělají. Pokud tedy třeba někdo bude chtít chodit spoře oděný, eh, když je venku zima, tak se nastydne a někdo pak bude muset léčbu tohoto nachlazení eh, platit. Někdo leze po horách, aniž by k tomu měl vybavení nebo trénink, tak si zlomí nohu a bude opět se muset léčit. A právě toto chování chování jednotlivců si zaslouží intervenci, ale my to obvykle neděláme, nezasahujeme. A proč zrovna tabák? Samozřejmě vždyť to platí i o alkoholických nápojích, i o sladkých eh, nápojích eh, v některých zemích se dokonce zavádí daň na tyto sladké limonády, takže je levnější si eh, zakoupit nápoj nebublinkový než ten bublinkový. A to samozřejmě ale má také dopady na širší obec. A co například přídatné látky, ochucovadla? Upřímně řečeno, nerozumím tomu, proč si někdo nemůže dát mentolovou cigaretu ale můžete si, eh, se, si dát ochucenou grapu. Některé produkty samozřejmě lze míchat a je tomu tak, všichni si jsou vědomi problematiky koktejlů. Koktejly znamená, eh, vycházejí z toho, že se dodávají různé eh, příchutě například kýr se šampaňským a podobně, budeme to také zakazovat jenom proto, že se tam přidává nějaká jiná příchuť, která tam od začátku nebyla. A neznamená to, že mentol by byl eh, škodlivější než něco jiného. Děkuji. Pane předsedo, já už jsem se vyjádřil několikrát kriticky k tomuto textu. Já souhlasím s těmi, kdo mluvili přede mnou, kolega z Perony. Souhlasím s tím, co jsme slyšeli, ale u tohoto textu nejde o to, eh, zda se někdo mm, zda to někoho přivede ke kouření nebo ne, ale zda neregulujeme příliš. Regulujeme kulturu. Jsou to, je to situace, kdy členské státy mají různou kulturu, různou historii a když bychom teď podpořili vlastně černý trh, pašování a snížili konkurenceschopnost, tak to by bylo něco jiného. To jsou vlastně dvě věci. Já bych radši řekl, že mm, nemusíme obětovat všechno z důvodu dodržení z té perspektivy zdravotnické ten, eh, já i polští kolegové podali pozměňovací návrhy, my jsme tyto aspekty eh, možná trošku posílili, ale obecně souhlasím s tím textem. Také v ITRE jsem se k tomu vyjádřil. Myslím si, že jde správným směrem a že najdeme nějaký smysluplný kompromis. Děkuji. Myslím, že se blížíme kompromisu a shodneme se v tom, že je potřeba udělat něco pro to, aby spotřeba tabáku nena, nerostla, ale aby byla rozumně omezena. Um, tak e, tímto se nám podaří eliminovat odpor, který je nakonec kontra, nakonec by to bylo kontraproduktivní. Každý má vlastní úhel pohledu, to je věc, které se eh, diskutuje na národní úrovni, v volebních okrscích. A já otevřeně říkám, že možná to není právní argument, spíše pro envy, ale řeknu to, podporu má tento projekt pouze mezi lékaři, nikdo jiný. Nikdo jiný to nepokro, ne, nepodporuje. Praktické zkušenosti, když v pátek minulý týden uh, jdu, do, jdu do obchodu, kde se eh, prodávají lot, losy, a e, všichni, kdo provozují tyto obchody, jsou Italové a živí se tím, že vydělávají cigarety. Jsou dokonce organizace těch obchodníků s lotci, kteří varují před tím touto směrnicí, že by to mělo dopad na to, jak vypadají tabákové produkty, jak se prodávají a podobně. To jsou multiplikátory. Uh, Každý eh, den každý eh, říká o tom, jaká je to, nes, jaká je to zbytečná regulace. Další praktická zkušenost. Kupoval chleba v kiosku, jsou to turečtí majitelé a také ty se mě ptali, jak to vypadá s tou tabákovou směrnicí. A pak um, Ehm, zase ti lidé si eh, spousta lidí si tam kupuje chleba a cigarety možná a vlastně jejich názor se multiplikuje a tak ti si také myslí, že to je nadměrná regulace. A když se podívám do um, um, vlastní rodiny, moje matka začala kouřit, když mi bylo 14 let Teď už je 82 let. A kouří cigarety slimky a nechápe, proč by eh, měla mm, ne, ztratit možnost tedy eh, kouřit ty slimky, když je leta kouří. Takže to jsou obyčejní lidé, kteří se sami rozhodli a není rozumné, proč bychom jim v tom měli bránit. Další zážitek v sobotu je akce v Düsseldorfu mm, mé strany a když jsem se pokoušel tady z centra města se dostat domů, tak celé centrum bylo e, zablokováno. Byla to obrovská demonstrace, nikoli proti této směrnice, ale proti nařízení podní Vestfálska zakázat kouření v hospodách. A lidé se mobilizovali, protože měli dojem, že to je nějaké poručnictví, že to je v podstatě totalitární přístup. Takže buďme opatrní. Držme, zachovejme si míru a rozum, protože když e, zbudíme e, dojem nadměrné regulace, tak to bude mít negativní velké negativní důsledky na celou politiku, kterou tady děláme. Bude to krok zpátky, takže bychom měli najít nějakou rozumnou rovnováhu a kompromisy. A myslím, že jsme tady na správné cestě. Možná my v právním výboru bychom toho mohli dosáhnout spíše než jiní, kteří se na to dívají čistě ze zdravotnického hlediska. Takže tedy obecný apel um, já jsem rád za to, děkuji za to, co řekli kolegové, budeme hlasovat zítra. My dáváme pouze stanovisko, nakonec se rozhodne v Envy a plénu a uvidíme, co z toho bude. Kolega Stojanov, jako eh, zpravodaj máte ještě na závěr slovo, jestli si přejete. Аз единствено, понеже Николай каза, искам да допълня, че всъщност това, което аз предлагам. Tady zaznělo z úst kolegů e, něco, co bych rád pochválil. Doporučil bych podpořit stanovisko, nikoli právní služby, nýbrž stanovisko, které jsme připravili společně se sekretariátem výboru, protože to bylo předloženo a obsahuje to velmi podrobné tabulky, velmi podrobnou argumentaci, eh, která vysvětluje, proč bychom měli nebo neměli podpořit cestu aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích. Já musím říct, že nejenom maminka, ale i manželka kouří. Eh, tak nevím, jestli já sám budu eh, žít tak dlouho, aby mě mohli vydědit.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 já mám jenom pár uh, připomínek, ale to uděláme, ne, ne, to, bude to trošičku delší, takže to uděláme až po uh, názoru s místopředsedou komise. Uh, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji, já vždycky oceňuji uh, takový pragmatický pracovní přístup výboru Jury, prostě přijdu a hned mi dají slovo. Já bych rád ocenil velmi tuto příležitost zapojit se s vámi do strukturovaného dialogu protože to znamená, že mezi parlamentem a komisí existuje takový zvláštní vztah a vždycky zdůrazňujeme, jak je spolupráce důležitá s tím, že se blíží volby eh, do Evropského parlamentu, které nastanou příští rok. A já bych se proto rád zmínil o některých tématech, eh, které, která nám byla sdělena E, jakožto témata vašeho zájmu. Jednak dobrá zpráva, správní e, právní předpisy, takzvaná smart regulation, inteligentní regulace, problematika e, prováděcích aktů, tam, kde jak jsme postoupili v této oblasti a pokud mi to čas dovolí, také zmíním postup vyjednávání o nových předpisech pro zaměstnance a samozřejmě nám také předložili zprávu pana Berlingera, který se e, věnuje velice důležité e, problematice a pro nás je to dobrým impulzem, e, protože tady v, to, v této souvislosti vítám tuto iniciativu. Jak bylo sděleno v reakci na usnesení, my jsme se rozhodli držet vašich doporučení a proto jsme navrhli podrobnou inventuru, která by měla proběhnout v souvislosti se všemi existujícími správními ustanoveními s tím, že budou napraveny nedostatky. A myslím si, že by měla proběhnout eh, hluboká analýza, ještě než podnikneme konkrétní kroky, protože všichni bychom si přáli eh, iniciativu, která nepovede k něčemu, co bude ještě složitější, než zatím bylo, eh, nebo že by to dostatečně neřešilo stávající problémy. A v každém případě také platí, že musíme sledovat, zda problémy, které občané zažívají eh, s administrativou, vycházejí se stávajících předpisů a zda se tedy úpravou těchto předpisů podaří těmto konfliktům předejít. Vycházíme z, extern, z expertních poznatků z akademické obce, z členských států a také z poznatků a zkušeností ombudsmana a také samozřejmě čerpáme eh, z práce Evropského parlamentu, protože eh, i ten přispívá do procesu sbírání informací. Díky tomu budeme moci plně eh, zapracovat poznatky zprávy Berlinge. Také bych ocenil, kdyby jste mohli více s námi spolupracovat, protože my oceňujeme spolupráci pana Berlingera a ostatních zvláště v této době. Já bych se totiž rád na vás ještě jednou obrátil v druhém pololetí, abychom mohli hovořit o prvních výsledcích této inventury. V každém případě platí, že komise má velký zájem na tom, aby zajistila, aby občané měli snadný přístup k informacím o tom, jaká mají práva, jaká jsou pravidla, jaké jsou povinnosti. Pan Berlinger trval na e, přehlednosti, jasnosti a viditelnosti. A komise této souvislosti i bez ohledu na tuto analýzu bude zajišťovat větší viditelnost a přehlednost díky vytvoření nové webové stránky vstupní pro občany, kteří musí provést určité administrativní úkony a podobně. Pro občany bude mnohem snažší se k těmto informacím dostat a my to uvedeme do provozu co nejdřív. Také probíhá analýza, a to velmi důkladná, přistupujeme k tomu otevřeně a uvažujeme také o široké škále možností, a to v souladu s rámcovou dohodou. Doufáme, že se nám to podaří dokončit na počátku příštího roku nejpozději. A ještě bych se rád věnoval jednomu tématu, které má význam pro všechny, a to je tzv. smart regulation, inteligentní regulace, protože Víme, že je naším společným úsilím připravit takový systém řízení, který odpovídá zásadám subsidiarity, úměrnosti a zajišťuje kýžený přínos s minimálními vloženými náklady. Da- Dále bych rád zmínil hlavní iniciativy, které probíhají. V březnu letošního roku jsme vydali výsledky konzultací, které se snažily poukázat na hlavní zatěžující Ehm, legislativní akty. My jsme hledali takzvanou top desítku nejvíce iritujících právních předpisů, především těch, které obtěžují život malým a středním podnikům. A komise připravila sdělení, které reaguje na toto připomínkové řízení. Budeme tedy reagovat na zjištění zcela bezprostředně, protože v tom sdělení najdeme také konkrétní kroky, které již komise podniká této souvislosti, ale zároveň se tam dočtete i naše, o našich plánovaných krocích do budoucna. Kde to bude možné, bude komise jednat bezprostředně, v jiných oblastech bude nezbytná úzká spolupráce se spoluzákonodárci, protože třeba je nutná legislativní změna. Šest z těch eh, hlavních deseti již komise řeší, jsou v eh, zákonodárném procesu a doufáme, že spoluzákonodárci budou na základě tohoto návrhu jednat bez prodlení, abychom dosáhli zjednodušení a snížení administrativní zátěže pro podniky co nejdříve jak jsme také sdělili ve sdělení o stavu eh, regulace Máme takzvaný program REFIT, který bude zahrnovat screening celého objemu právních předpisů Unie. Tam, kde budou zjištěny mezery, nesrovnalosti a podobně, budeme nejprve odhalovat jejich příčinu a snažit se o nápravu. Komise pak v říjnu předá zprávu o tomto programu REFIT parlamentu a také radě a také navrhneme opatření, které povedou k nápravě. Také připravujeme ehm, ještě další iniciativy v souvislosti se stavem právních předpisů. Například budeme navazovat na program snižující administrativní zátěž, takzvaný ABER+, plus, kde se budeme zaměřovat na snížení byrokracie o 25 a budeme usilovat o konkrétní přínos pro podniky, zvláště malé a střední podniky. Eh, podle našich zjištění se nám podařilo přesáhnout dokonce to, co jsme si přece vzali, určité procento, a to v problematice daňových zákonů, DPH, zemědělství, statistik životního prostředí a dalších oblastí statistiky zjevně ukazují, že EU e se podaří připravit takový systém, který ušetří malým podniku až 30 miliard eur. Zároveň připravujeme právní předpisy s dokonaleným způsobem, což bude znamenat kvalitnější legislativní proces a vůbec kvalitnější zákonodárství obecně připravujeme přesnější nástroje, snažíme se zdokonalovat systémy hodnocení dopadů, které, který je již hodnocen jako velmi kvalitní. Také připravujeme hodnocení ex ante zaměřené na eh, náklady a přínosy těchto opatření a zaměříme se vždycky na eh, klíčové výsledky hodnocení dopadu, včetně odhadovaných přínosů. Snažíme se připravit také pokyny pro hodnocení pro rok 2014 a to po veřejném připomínkovém řízení, které proběhne ještě letos. A když proběhla diskuse minule o inteligentní regulaci, tak někteří členové tohoto výboru zmiňovali význam administrativní zátěže pro malé a střední podniky, co tedy můžeme udělat, abychom těmto podnikům ulehčili, včetně mikropodniků. My jsme velmi vážně vzali vaše doporučení v tomto směru a zahrnujeme tam také hodnocení uh, dopadů, například takzvaný integrální test pro malý a střední podnik, a pak mikropodnik. Ten bývá často vyčleněn z právních předpisů a povinností, kdekoliv je to možné. A pokud vyčleněn není, vždycky pro mikropodniky hledáme zvláštní režim, který by jak mikropodnikům, tak malým a středním podnikům zjednodušil přístup. Doktor Stoiber i nadále poskytuje poradenství komisi v problematice malých a středních podniků a také v problematice, která by pomohla státním zprávám eh, k tomu, aby dokázala lépe reagovat na malá střední podniky. Součástí toho je zvolávání pravidelných konferencí zainteresovaných subjektů, kde hledáme nové přístupy Eh, nové možnosti z oblasti legislativy EU eh, a vůbec k tomu, jak eh, připravovat a uplatňovat nový režim zaměřený na malé a střední podniky. A na závěr, a to považuji za velmi důležité, je, že výbor jury si plně uvědomuje problematiku, že právě inteligentní regulace je společnou odpovědností. Proto si vážíme vaši podpory našemu úsilí a také vysoce oceňujeme práci, kterou jste tady v parlamentu odvedli, když jste vytvořili vlastní skupinu pro hodnocení dopadu, protože je důležité eh, propojovat úsilí nejenom v zájmu kvalitních návrhů, ale také proto, abychom mohli hodnotit potenciál a možné důsledky eh, pozměňovacích návrhů, které se objeví v legislativním procesu. A co musíme zdůraznit ještě více, je, že jakmile jsou právní předpisy EU přijaty, musí být transponovány. Ehm, důležité je, aby je členské státy prováděly co nejméně zatěžujícím způsobem a aby také realizovali analýzy zaměřené na snížení regulatorních nákladů. Pane předsedo, e, návrh pro Náš pořad jednání také zmiňoval problematiku národních parlamentů a subsidiarity. Já si myslím, že to jde ruku v ruce s předchozími tématy, protože e, právě hodnocení toho, jak se uplatňuje zásada subsidiarity, má velký význam v zákonodárné práci a v přípravě nových právních předpisů. Řekl bych také, eh, že toto má ještě výraznější význam, protože Lisabonská smlouva posílá úlohy národních parlamentů. Pro komisi je pak zřejmé, že komise se zodpovídá ze své činnosti Evropskému parlamentu. Současně však zaznamenáváme a sledujeme vztah mezi komisí a národními parlamenty, jak vyrostl, a vidíme toto také v rostoucí intenzitě politického dialogu, Eh, uplatňování mechanismu hodnocení subsidiarity, eh, celá řada například stanovisek, které jsme dostali od národních parlamentů, ta rostla od 160 zhruba na 622 eh, a 663 v roce 2012 a 2013 jsme zatím dostali 244 stanovisek právě přicházejících z národních parlamentů. Ehm, a věnovaných těmto politickým otázkám. Samozřejmě Souvisí to také s tím, že odůvodněná stanoviska, eh, která eh, spadají do mechanismu kontroly subsidiarity, také ukazují, že se parlament jednotlivých států lépe organizují v současné době. Zatím jsme vydali jenom jednu žlutou kartu ehm, a snažíme se také využívat hodnocení dopadů v přípravné práci tak, abychom zdokonalili eh, subsidiaritu, včetně vysvětlujících prohlášení, abychom dokázali lépe vyargumentovat a vysvětlit, proč byla subsidiarita důkladně ověřena a proč by daný právní předpis byl nejúčinnější, pokud se bude uplatňovat na evropské úrovni. Pokud mi dovolíte, zmíním také prováděcí akty, jak ty přenesené pravomoci, protože vím, že se této problematice věnujete ve výboru a to je, bude zpráva Esther Sayer, a doufám, že se budu moci také s vámi podílet na těchto diskusích do budoucna. Jenom zmíním dva aspekty. V roce 2011 Ehm, bylo uzavřeno memorandum porozumění o aktech v přenesené pravomoci. Já to považuji za užitečný nástroj, jelikož nám umožní předejít repetitivním diskusím před každým legislativním postupem a zároveň slouží potřebám všech tří institucí tyto instituce eh, jenom získají, pokud budou tento přístup uplatňovat konzistentně. Také jste za posledních pár let jistě zaznamenali, že eh, komise eh, ne, nestraní ani prováděcím aktům, ani aktům přenesené pravomosti. My vždycky vycházíme ze splnění kritérií smlouvy a ze společného porozumění problematice. To tež platí pro to, možnost zákonodárce, který ustanovení zavede přímo do základního aktu a nikoli do prováděcích aktů pro komisi. Samozřejmě bychom tyto aspekty měli mít vždycky na paměti při své práci. A komise kromě toho dodržuje svůj závazek konzultovat při přípravě eh, aktů v přenesené pravomoci. V každém případě parlament také informujeme pravidelně eh, pořádáme expertní setkání a samozřejmě i v této souvislosti se vyjádřím rád konkrétně i v diskusi, pokud budete mít dotazy. A v poslední době služby parlamentu, rady a komise vedou rozsáhlé technické diskuse zaměřené na vzájemné porozumění mezi institucemi v souvislosti s vymezením oblasti pro aktiv přenesené pravomoce a prováděcí akty ve víceletém finančním rámci, které by potom mohly usnadnit budoucí vyjednávání. A vím, že tato diskuse je velice složitá. Chtěl bych vám na tomto místě poděkovat, pane předsedo. European um, vaše práce za Evropský parlament je opravdu velice zaslužená a já nadále doufám, že se podaří prorazit v této oblasti ještě za irského předsednictví, protože my budeme počítat každý pracovní den, týden i měsíc, tak abychom všechny legislativní akty mohli připravit tak, aby víceletý finanční rámec mohl eh, jaksi fungovat hned od 1. ledna příštího roku. Co se týče Evropského parlamentu. Velice dobře si pamatuji při našem prvním rozhovoru, že bylo velice důležité dokončit proces eh, alignmentu. Ehm, byla spousta práce ještě ohledně Eh, RPS, eh, brzké legislativy a v roce 2011 jsme přijali závazek do konce našeho mandátu, že dokončíme tyto aktivity a chtěla bych vás pouze informovat, že komise v tuto chvíli dokončuje přípravu hodnocení legislativy a e, sleduje no, nové systémy zavedené Lisabonskou smlouvou, takže pečlivě e, studujeme více než 200 legislativních aktů e, z toho pohledu, abychom viděli, do jaké míry, jak si jsou v souladu s novým systémem. Z praktického hlediska dojde ke třem návrhům e, pro uvedení v soulad Eh, v nadcházejících dnech budou předloženy eh, návrhy týkající se automatického uvedení do souladu u aktů v přenesené pravomoci a eh, dále zbylé základní akty, které jsou ještě nadále předmětem analýz, které půjdou v další várce. Čili tolik informace z mé strany. Já tady hovořím o návrzích, které doufám a věřím jsou ve finální fázi v rámci trialogu. Myslím, že ještě potřebujeme určitě určitého pokroku dosáhnout, co se týče návrhu nařízení o evropských politických stranách a nadacích. Myslím, že jsme již zaznamenali velký pokrok za poslední kolo politických trialogů na politické úrovni. Upřímně řečeno, byl jsem překvapen, že ne e, všechny naše politické dohody, kterých jsme dosáhli na úrovni parlamentních zpravodajů er, irského ministra pro evropské záležitosti a, a mne, že nebyly transformovány Eh, kompletně do práce našich expertů a, a zapracovány do textu, protože některé byly objeveny některé další právní překážky a já doufám, že se nám podaří díky značnému úsilí vyřešit zbývající otevřené problémy, tak abychom tuto diskuzi mohli dokončit ještě za irského předsednictví, eh, alespoň formou politické dohody, takže bychom mohli opravdu, myslím, pokročit velmi, velmi rychle Eh, nebo to rychle dokončit na začátku litevského předsednictví a bude to chtít prostě jenom dostatek politické vůle a odhodlání. Další citlivé téma je reforma eh, nařízení o zaměstnancích. Eh, o úřednicích, eh, jedná se o do dodržení dohody tří předsedů institucí, je to dohoda v související také s víceletým finančním rámcem, protože je jasné, že eh, část víceletého finančního rámce je předmětem meziinstitucionální dohody, což souvisí s reformou nařízení o evropských úřednicích a mělo by to být přijeto jako jeden balíček. Pracujeme na tomto návrhu už dva roky velice intenzivně. Ztratili jsme hromadu času, protože rada nechtěla změnit svou vyčkávací pozici a v souvislosti s víceletým finančním rámcem, takže já jsem přesvědčený, že nyní se blížíme k nějakému výsledku. Jirské předsednictví opravdu se pustilo do velice intenzivních jednání, ale buďme realisté ve svém očekávání. Všechny naše eh, instituce, jak si, se, si k tomu staví různě, nicméně trialog, který začne dnes večer, doufám, překoná zbývající překážky a snad se podaří celý ten balíček dostat eh, do úspěšného závěru ještě za irského předsednictví. Takže já vám děkuji, pane předsedo, že jsem dostal tolik času, eh, abych eh, se vyjádřil, pokusil jsem se proběhnout všechna témata, která jsou podle mého názoru nejdůležitější pro váš výbor a s potěšením odpovím na vaše otázky. Děkuji. Děkuji, to bylo celá řada témat kolega Berlingue, pak paní Lichtenberg. Já chci poděkovat panu místopředsedovi Ševčovičovi především za to, že dodržel naše pravidla, které je že návrh administrativních postupů, které předložil parlament, je povede výbor Jury. A pak šlo do pléna do třech měsíců a následně komise předložila návrh. A to ve mně vytvořilo velice pozitivní dojem. Pokud jde o administrativní činnost komise, tak e, se mi to e, zdá být taková poměrně široce koncipovaná otázka. Já se k tomu nechci do detailu vyjadřovat, ale je to velmi vhodné. Eh, já bych se dnes rád věnoval jednomu důležitému problému. Evropská unie se snaží eh, budovat evropské občanství a zvyšovat legitimitu a důvěru občanů. A to je nejdůležitější. Aby Evropská unie pro občany byla něčím přístupným, co odpovídá jejich potřebám Jinak myšlenka Evropské unie jako takové, což je krásná myšlenka, sama o sobě nebude stačit. Občané od nás žádají konkrétní skutky. Dvě věci chci říci. Jedno se týká administrativního práva postupů a pak bych se chtěl vyjádřit k smart regulation, tedy inteligentní regulaci. Co se týče administrativních postupů, tak je pravda, že Evropský parlament inicioval činnost této oblasti, protože tady máme článek 289. Takže smlouvy toto legitimovaly a parlament se vydal jinou cestou. Byla odvedena obrovská práce, studovali jsme mnoho zdrojů a pak jsme připravili zprávu z vlastní iniciativy která v našem výboru dostala obrovskou většinu. Na plenárce i v našem výboru byla jednomyslně přijata. Žádali jsme tedy evropskou přidanou hodnotu, respektive hodnocení evropské přidané hodnoty. A toto je další mm, podporou naší myšlenky. také struktura Evropského parlamentu. Eh, tady je ještě třeba hm, do, doložit přidanou hodnotu administrativních postupech, a, ale stejně jako v jednotlivých členských států tyto věci vyžadují velmi mnoho času, než se někam dopracujeme. V mé zemi to bylo 20 let, v jiných zemích také. Je to tedy dlouhá doba. Stát nemá rád zákony, které regulují jeho aktivitu. Má rád transparentnost, která však se nemusí až tak velmi uplatňovat. A jsou pravidla, které jsou podle mě potřeba pro správnou uh, administrativu jsou zákony transparentnosti, které jsou nutné. Jsou dva způsoby, jak postupovat při vypracovávání zákonů v této oblasti. Pozitivní a negativní zákon. Příliš přesný zákon, který všechno předepisuje, je na nic, protože uh, oklešťuje Eh, administrativu a nedělají efektivní. My nechceme prodlužovat ty administrativní postupy. My chceme, aby určitá práva byla jaksi vynutitelná. Máme, známe například americký systém takových základních zákonů, které správně definují určitá práva a nezatěžují ost, ostatní sféry. nechceme eh, tímto napadat Evropskou komisi, protože parlament při rozdělení moci v Evropské unii je přirozeným spojencem Evropské komise. A velice často se Evropská komise opírá i o vůli k integraci, kterou vyjadřuje Evropský parlament. Já trvám na tom, abychom pokračovali dál a abychom překonávali nedůvěru určitých částí Evropské komise, které jsou přesvědčené, že práce v této oblasti bude znamenat, že už nebudou moci v klidu pracovat. O to nám nejde. My chceme určitá pravidla transparentnosti, přístupu k informacím, právo na být vyslechnut a podobně. Takže žádáme jenom legislativní minimum, které by v těchto administrativních postupech v podstatě uklidilo, kterých těch postupů je e, spousta a e, jsou odlišné v rámci evropské administrativy a takovýto úklid by vytvořil podmínky, které by umožnily větší efektivitu. Jeden příklad. Občan, který se oblací na evropskou administrativu, je v zásadě součástí trhu s administrativními službami. Když tedy občan nemá dobře stanovená práva, zhorší se kvalita administrativy, protože nejsou stimuly. Jak tedy v pozitivním slova smyslu, eh, jak si se mohou ty administrativní služby prodávat. I v Itálii rozlišujeme mezi kávou a polévkou například. Když přijdete v Itálii do baru, kde vám místo kávy naservírují něco, co vypadá jako zeleninová polévka, tak jste zklamaní. Takže tady jde skutečně o kvalitu poskytovaných služeb. A to platí i pro administrativu. My potřebujeme administrativu, která by měla motivaci sa- sama zlepšovat nejenom z administrativní hrdosti, ale i protože tady je trh občanů, který něco vyžaduje. A mají, mají jasně stanovená práva. My chceme štíhlou administrativu, chceme ji efektivní, chceme ji pomáhat. A z toho, co řekl pan podpředseda, vyplývá, že tento článek nepředstavuje povinnost, ale možnost, ano. A parlament téměř jednomyslně přijal tyto návrhy a tím pádem se to stává takměř povinností vůči nám. Takže my si přejeme, aby se něco pohnulo dál a abychom překonali váhání mnohých částí administrativy. Já chápu pana komisaře, jeho postavení vůči eh, možná kolegům z a i některých složkám komise, které jsou proti těmto návrhům. a co má parlament co dočinění s těmito legislativními návrhy, proč něco takového žádá. A teď několik slov ke e, smart regulation, nebo vlastně jenom jednu věc. Já jsem m, mm, stejného názoru, teď bychom neměli um, spolu se dvěma dalšími výbory hodnotíme to, co se stalo od eh, doby, co se přijal stokholmský program, co se změnilo. V této oblasti chceme využít této příležitosti. Kromě toho, abychom se tedy zabývali konkrétní dokumentací, to děláme i proto, abychom zdůraznili jeden princip, který jsem tady zdůraznil, který považuji za velmi důležitý. Vytvořili jsme jak už jste říkal, pane eh, místo předsedo, při vytváření legislativy a návrhů od začátku stokholmského programu jsme vytvořili v Evropské unii monumentální korpus juris, norem, rámcových rozhodnutí, zákonů, které mají sjednocovat postupy v EU. Když se tato obrovská práce dostane k občanům, tak co z toho budou mít občané, co z toho zůstane? Eh, kolik soudců, kolik advokátů to bude aplikovat. My nemůžeme prostě jenom produkovat normy, my musíme hodnotit i, jestli fungují, jestli jsou uplatňovány. Musíme hodnotit celou praxi. I národní parlamenty vytvářejí do, nové zákony. Ale e, provádění už není tak dokonalé. A tady by nám mohla pomoci i komise, abychom viděli, jaký je efektivní dopad těchto norem na budování evropského občanství. Děkuji vám. Děkuji, paní Lichtenberger. Děkuji, pane mm, předsedo. Já budu pokračovat na tom, co řekl kolega. E, zpráva o mm, implementaci komunitárního práva já musím říct, že už na tom pracuji řadu let a že e, je velice pro mě frustrující, že i přes téměř jednomyslnou podporu v plénu ty e, problémy otevřené v tomto této zprávě s tím pilotním projektem e, transparentnosti vůči stěžovateli jsou stále nevyřešené. To jsou otázky, které se týkají přesně toho, o čem hovořil kolega Berlinger. Administrativa potřebuje, nevím, že eh, musí jaksi eh, se ptát těch, kterých se to úprava týká, ty adresáty těch, eh, těch norem. A tyto jsou, eh, od těch potřebuje feedback. Feedback k tomu, co jsme my vypracovali v rámci trialogu institucí. Zda to také skutečně dosáhlo a může dosáhnout cílů. A teď se dostávám k bodu týkající se implementace komunitárního práva, tedy zda členské státy eh, nejenom mm, písmem a e, tady na papíře implementují, a nebo zda také e, to skutečně realizují v praxi. A jeden příklad. Když, e, co se týče například u legislativní úpravy kontrol doby řízení dálkových řidičů, což ovlivňuje bezpečnost na silnicích. Řidič, který řídí kamion 40-tunový nákladě, a když usne za volantem, tak to je nebezpečná věc na silnici. Když tato věc, že Evropská unie s radou, komisí, parlamentem v dlouhých procedurách dojedná a členské státy to pak jak si přepíší, ale nekontrolují tu implementaci, tak jaký je výsledek? Cíl větší bezpečnosti na silnicích není dosažen a to se pak přičítá jako deficit Evropské unie. V mnoha věcech je to tak. Když například se pokusím v některých oblastech dosáhnout spravedlnosti a členské státy to e, transformují jenom na papíře, ale ne v praxi, tak nakonec je efekt ten, že ta vina není přičítána členskému státu, to známe všichni, ale ta vina, jak si e, je pak připisována Evropské unii a to je to rozhodující. My nepotřebujeme pouze jenom feedback v tom, že regulujeme málo nebo špatně, ale také jde o to, jak to, co my v dlouhé mm, práci zde v parlamentu, radě komisi, co vypracujeme, tak aby se to skutečně používalo, jinak jsme směšní. Jinak jsme k smíchu. Představte si konflikt mezi státy, které to právo aplikují a těmi, které to nedělají. Například kontroly uh, podle směrnice o vysílání pracovníků. Uh, Tady je sociální dumping v širokém měřítku, protože používání aplikace té směrnice o vysílání pracovníků, jaká je relativně přízná, přísná, prostě v některých členských státech nefunguje, nekontroluje se to prostě. A s tím máme obrovský problém, protože ta vina samozřejmě není na tom členském státu, které nepřijal uh, příslušná opatření, ale na Evropskou unii, která vlastně nedělá to, co říká. A proto v zájmu náš všech a v námu evropského ducha bych si přála, abychom více působili na to, aby u těchto zásadních úprav skutečně docházelo k a implementaci, protože pak vzniká nespravedlivá situace mezi členskými státy a těmi, kteří, kteří to dělají a těmi, kteří to nedělají, což je pak fatální pro všechny. To je jasné každému, kdo se zabývá evropskou legislativou. A proto si myslím, že je to tady nutné přesně regulovat a minimálně stejně dbát na implementaci těchto práv v každém státě, kde se to neděje. Co se týče kontrolní, povinností kontroly různých norem Evropské unie, které se neimplementují v daném členském státě, tak pak je to obtížné. Já bych si přála, aby tady byla se více dbalo, dbalo na toto ze strany komise. Další věc, co jsem chtěla říci, je přístup k dokumentům. Tady máme stále deficit. Je, již jsme o tom, jsme diskutovali o tom, eh, co tedy si dává komise jako vlastně základ své legislativy a to je požadavek transparentnosti. A co, jak se se tady děje? My jsme poslali zase ústní dotaz na vás. Věříme, že je nutné tento problém ještě před skončením legislativního období vyřešit způsobem, který eh, Eh, v současnosti tedy se více přiblíží k skutečné transparentnosti administrativy. To, eh, to právo je jasně definováno. Já jsem byla součástí konventu a byla jsem pyšná na to. A měli bychom to konečně tedy dovést k, eh, ke konci. Myslím, nemusím mluvit o detailech. Ty dva návrhy, které tady jsou, které si odporují, vrácení některých věcí a podobně. Já si myslím, že to je něco, co našim občanům eh, dlužíme. Ještě k těm eh, přeneseným pravomocem a prováděcím pravomocem. Ano, to musíme přesně definovat, to je správné a vyřešit um, ty nejisté oblasti, nejasné oblasti. A mě více znepokojuje, že v poslední době různí komisaři, nejenom vy, ale vy jste člen komise a přesně za tyto věci jste zodpovědný. Komise stále více um, věci, kde to již podle našeho názoru není vhodné, které patří do legislativního textu jako takového, tak eh, si tam dává obrovské množství přenesených pravomocí. I mm, rozhodování o principu je tedy v parlamentu, ale ty eh, konkrétní kroky, jak si jsou za zavřenými dveřmi administrativy. A tady ještě chci říci, tady jde často, to jde příliš daleko. Já chci připomenout například zavedení těch e, tělesných skenerů které vedlo k velkým protestům, neklidu. To bylo ještě, v tehdy se tomu říkalo komitologie bez podílu parlamentu. To není vaše odpovědnost, vy e, za to nejste zodpovědný, ale kritické, klíčové věci, jak se zakrývat mezi přenesené pravomoci, to není přijatelné. To nejde. To nemůže tak zůstat. Nemůžeme říct, že to všechno přenuseme na administrativu, i když je pak administrativa pak zodpovědná za věci, které ve skutečnosti jsou politickými rozhodnutími. To neodpovídá ani požadavku na transparentnost, to je jasné, a ještě méně to odpovídá duchu transparentnosti, který e, jsme si vlastně napsali do, do, do našich základních principů kolega Berlingue to po, popisovalo v své zemi, popisoval svou zemi, já to nebudu dělat. Já o té kávě se ještě můžeme bavit, ale já jsem ze země, kde je také rozvinutá administrativní kultura. A tady je 27 různých administrativních kultur. To znamená, že tady jsou eh, tady skutečně rozdíly a musíme být o, o to důslednější. Transparentnost je věc, na kterou jsem pyšná. Když srovnám Evropskou unii s tím, co je v mnoha členských zemích, co se tam děje v administrativě, jak si na rozhraní mezi politikou a státní zprávou. Um, a já doufám, pane komisaři, že vy nás podpoří ve v tom, abych se tato uh, nežádoucí kultura, aby se nedostala, aby, aby se nestalo to, že by věci se dostaly do té administrativní oblasti, kde by nebyla transparentnost a kde by to pak zbuzdilo velké rozhořčení. Já myslím, že to jsou věci, které lze snadno vyřešit. Třeba vyřešit, stojíme před evropskými volbami. Bude se to dlouho diskutovat, vy znáte skepsy. Skepse v Evropě roste vůči evropské mm, krokům a právě nedostatek transparence, právě transparence, jak si tomto hnutím bere e, vítr z plachet. Já bych proto apelovala otázkách tedy přenesených pravomocí to otázka transparentnosti, přístupu k dokumentům, pilotních projektů, um, um, administrativních postupů, aby byly konsistentní a transparentní, abychom se dostali o krok dál. Děkuji. Herzlichen Dank, Frau Lichtenberger, kolega Gani, bitte. Io voglio fare solo una valutazione un po' politica perché Chci nabídnout politické hodnocení. Podíval jsem se na řadě diskusí i v době, když jsem měl to štěstí, že jsem předsedal výboru a Myslím si, že právě tato rozprava souvisí úzce s kulturou Evropy a myslím si, že naším hlavním cílem ve výboru Jury eh, by mělo být stanovení strategie pro harmonizaci komunitárního práva. Tedy, abychom propojili eh, práva a svobody s potřebou eh, správní efektivity. Diskuse byla nesmírně zajímavá. Pane místo předsedo, vaše vystoupení i samotný název našeho bodu na pořadu jednání strukturovaný dialog mezi parlamentem a komisí. A dialog, který tady dnes probíhá, měl by se předat všem občanům a uplatňovat. A kdyby se to podařilo takto zrealizovat, naše Evropa by byla výrazně jiná. Nebyla by to Evropa v krizi, která eh, očekává volby s nepředvydatelnými výsledky. Jsem optimistou, sdílím eh, postoje pana Berlingera. A jsem možná ještě optimističtější než on i přesto, že on má dlouholeté zkušenosti v právních záležitostech a na základě svých zkušeností z italského parlamentu docházím k závěru, že zákonodárci se domnívají, že jednají stále transparentněji v utváření právních předpisů, ale právě byrokracie zastírá jejich práci a e, činí netransparentní a e, na to neexistuje žádný lék. Když jsem poprvé přišel do Evropského parlamentu, pan Léne si možná vzpomene, tak na základě tradicí e, italských právníků jsem eh, měl určité rezervy k tomu samotnému pojmu hodnocení dopadu, protože eh, italští právníci, němečtí právníci znají římské právo. A my tedy máme tendenci vnímat výkon práva z toho pohledu, e, zda je to právo použitelné, jaký je jeho rozsah působnosti a podobně. E, ale tady je jiný přístup. Není však špatný nutně. Problém v tomto postupu souvisí s tím, že de facto kritizuje všechny ostatní postupy, tedy skutečnou existenci Evropy lidí, Evropy pro občany, Evropy občanů, Evropy řízené občany. A právě pan Beliver tuto záležitost zdůraznil. Správní postupy eh, jsou velmi důležité. Protože pravidla se váží byrokracií. A tady dostáváme negativní hodnocení. A měli bychom umět prokázat, že Evropa má ducha, že má duši a měli bychom zde být pro občany a pomáhat jim řešit skutečné problémy. A pak teprve nastavíte ty procedurální otázky. Děkuji mnohokrát. Zmiňujete ve svém vystoupení také řadu konkrétních aspektů, ale zároveň se vyvolal diskusi o skutečném duchu Evropy. Občané totiž nejsou dnes spokojeni. Eh, nikdo už v Evropu nevěří. Eh, Evropa je pouhým prohlášením eh, a je to spíše takové synonymum drobných elit. Evropa ale je federální organizací, nikoli mezivládní. A to si myslím, že by mělo být předmětem zájmu lidí i přes problémy, s nimiž jsme se setkávali. A pokud se takto rozhodneme, můžeme skutečně posílit důvěru občanů. A děkujeme. Děkuji, říká předseda. A chci také přivítat skupinu studentů z Alp. Paní Lichtenberger nám eh, zmínila, že jste tady s námi a A právě eh, toto je skutečně vrcholek evropské parlamentní kultury a eh, proto vás zde srdečně vítáme. Měli bychom se dále zaměřit na problematiku aktů v přenesené pravomoci. Ne všechno, co se nepovedlo, se eh, dá připsat Evropskému parlamentu. Ne, ne, já si myslím, že vy jste eh, vnímali mnohem štědřeji problematiku aktů v přenesené pravomoci a například problematika žárobe, žárovek. Eh, I to souvisí s tou velkou tolerancí, s velkou štědrostí v přístupu k aktům v přenesené pravomoci. A ten velkorysý přístup eh, nemusí nutně znamenat, že komise bude regulovat všechno, eh, že bude regulovat i dobré počasí, ale ehm, měla by zajistit, že hlavním problém se vždycky projedná a vyřeší ještě předtím, než se téma dostane na plenární zasedání a že se tím eliminují excesy, k nímž došlo v minulosti. A doufám, že se takto rozumně bude přistupovat i k právní úpravě tabákových výborů. Uvidíme, jak na to bude sněmovna reagovat. A co od komise očekávám? Slyšel jsem také o technických obtížích ale očekávám lepší koordinaci. Kladu si otázku, jak můžeme tento problém řešit společně, horizontálně. A pak se k nám vrátí právní služba a vyjadřuje problémy. E, uvádí, že naše řešení jsou zastaralá, že bychom se měli vrátit opět e, k tomu, co jsme již uzavřeli. A pokud vnímáme akty prováděcí a akty přenesené pravomoci, vnímáme z problematiky moci a s to, touto optikou nám eh, se nám problém nevyřeší. Právní služba naproti tomu zvažuje tyto akty z hlediska cíle, kterého mají dosáhnout. A pokud bychom se měli zaměřovat na jednotlivá rozhodnutí, ad hoc rozhodnutí, tak to vždycky bude prováděcí akt. A e, pokud bude problém systémovější, který se objevuje častěji, tak to pak bude akt přenesené pravomoci. Já myslím si, že tady bychom měli mít jasno. Celá jistě budeme potřebovat právní úsudek, který nám pomůže vyřešit hraniční problémy. A myslím si, že tady vyvstávají některé zásadní otázky, které by neměly být řešeny akty přenesené pravomoci, nejbrž v samotném legislativním textu. A ještě záležitost, která e, se týká komitologie v institucionální dohodě, kterou jsme společně sjednali, jsme slyšeli, že expertní výbory mají umožnit přístup, zatímco ke komitologickým výborům přístup nemáme. A zároveň je na komisi, zda komise si přeje přístup ke komitologickým výborům. A abychom to tedy řekli natvrdo, je to problematika zdvořilosti. Nemáme žádný povinný vstup do meziinstitucionální dohody, ale zároveň bychom měli mít přístup k těmto jednáním. A já myslím, že eh, tady diskutujeme o velkém snížení počtu expertních výborů oproti situaci na počátku tohoto legislativního období. Došlo ke snížení o zhruba 600 A myslím, že to je v duchu našich jednání a myslím, že tady jsou také určité výjimky, tam, kde máme objektivní e, důvody pro umožnění přístupu. Například právní předpisy související s ochranou známkou. Tam by dávalo smysl, kdyby odborníci eh, z této sněmovny se mohli podílet na práci komitologických výborů. Pokud je o správní právo, souhlasím se slovy kolegy pana Berlingera, ale chci obrátit vaši pozornost na problematiku eh, webové stránky, která bude soustředěvat veškerou eh, právní legislativu. Eh, to však ale celou situaci nezjednoduší. Mohli bychom spíše zjistit, zda by šlo vůbec správní právo, které již existuje, nějakým způsobem takto kodifikovat. A to je něco, čemu byste se mohli věnovat příští rok. Čekají eh, vás volby, tak uvidíte, jak se doba posouvá. Mohli byste z toho času využít k tomu, abyste kodifikovali správní právo a po volbách by pak nová komise měla mnohem lepší přehled, měla by čitelnější a přehlednější text a na to byste se mohli zaměřit. Tolik moje připomínky a chci dát slovo panu místopředsedovi, aby odpověděl na dotazy. Thank you very much, Mr. President, and I also... Děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem řečníkům za jejich připomínky i otázky a musím připustit, že jsem také velkým milovníkem italské kávy. To je, je jistě jeden ze zdrojů typického italského temperamentu a takže ještě jednou děkuji taky za vaši zprávu, protože ona nám pomáhá posouvat tuto diskusi dál. A Eh, jak si doho, přemýšlet o tom, jak evropské eh, správní právo učinit srozumitelnější a příjemnější pro občany. Dilema pro komise tady spočívá v tom, že celý ten komplex souvislosti mezi eh, právem obecným a s právem eh, speciálním je, že když chcete vzít v úvahu všechny specifické niance všech různých legislativ a chcete je dát pod jeden jaksi ehm, eh, deštník, tak je to potom velice složité a byrokratické takže vlastně to není už pak služba pro občany, ale naopak. A další extrém zase by byl, kdybychom šli cestou přehnaného zjednodušování legislativy, což by potom eh, bylo eh, zase na druhou stranu přehnané. Čili my musíme hledat cesty, jak zajistit, aby to bylo racionální, srozumitelné, použitelné pro občany. Jedna z věcí, které jsem slíbil, že udělám, a kterou bych mohl udělat rychle, je, že to všechno dám na jeden webový link, jeden webový portál o evropském právu, kde bychom také snad i s vaší pomocí mohli to usnadnit pro občany, aby se mohli seznámit se všemi konkrétními detaily, které by eventuálně mohli potřebovat, tak aby se tam mohli podívat. Druhá věc, velice vítám váš přínos do diskuse v souvislosti s tím, co pan Berlingwer Mm, říkal na závěr. To znamená, soustředit se na hlavní společné principy, například problematiku zdržení při odpovídání občanům, když se občané obrací na evropské instituce, eh, mají právo, aby měli právo na odpověď v určité lhůtě, možnost opravy chyb eh, správních eh, chyb a nedostatků, možnost setkat se s úředníky zodpovědnými za konkrétní věci. Takové ty věci, které by by to učinili ličtější pro eh, evropské občany, aby eh, tomu systému lépe rozuměli a mohli jej lépe využívat. To jsou věci, na kterých bychom mohli společně pracovat, abychom nalezli dobrá řešení a velice bych ocenil váš přínos a vaše zkušenosti. Také eh, jsem ocenil ty příklady, které jste uvedli dnes. Jasně, v Itálii to trvalo 20 let, v jiných zemích 5, 10, 50 let, některé země se tomu vůbec snaží vyhnout. To je, ano, to je právě příklad toho, jak složité to právě je a jak říkala paní Lichtenberg, Eh, je složité, jak si dát dohromady 27 administrativních kultur. Takže podstatné jsou hlavní principy, hlavní práva občanů, kdy vstupují v určit, do určitého styku s institucemi, tak, aby jak si se dalo vybudovat něco spolehlivého, co se opřít. A já bych se tedy eh, vrátil k vám s nějakými konkrétnějšími návrhy ještě do konce tohoto roku a bychom měli nějakou představu ještě do konce volebního období, nějaké výstupy. Další věc, které si jsem vědomí a netýká se to jenom občanů, to je obecné povědomí o právu, o zákonech a o rozhodnutích na úrovni Unie. Jsem plně přesvědčený o tom, když občas chodím do národních parlamentů a vysvětluji různá specifická doporučení pro jednotlivé státy, že na podzim se bude mnoho národních parlamentů divit, až se poprvé zeptáme nebo požádáme je, ať nám pošlou návrh rozpočtu budou se divit, proč to chceme a já to budu vysvětlovat prostě, protože tak jsme se dohodli, protože je to součást legislativy a už to platí nějakou dobu. A určitě jich bude spousta překvapených, protože často eh, to vídám na schůzích rady, vídám to v Evropské radě, že to povědomí o rozhodnutích, která byla přijata i na nejvyšší úrovni, není taková, jak bychom očekávali. Čili to je naše společná odpovědnost vysvětlovat, u, u, zvyšovat povědomí, ujišťovat se, že evropské právo bude jaksi uvedeno ve známost, že bude implementováno a že informace budou šířeny. To je náročný úkol, ale musíme, musíme prostě dělat maximum pro to, aby toto povědomí existovalo. Co se týče takzvané chytré regulace, smart regulation, já si tady zase myslím, že my se my získáváme velké ponaučení. Ehm, byla tady velká skepse, jak říkal pan Gardman, jestli to bude fungovat, jestli to nebude zase byrokratická noční můra, ale my se každým rokem učíme prostě postupovat lépe a lépe, dáváme do eh, hodnocení dopadů čím dál více nových věcí, hledáme tu evropskou přidanou hodnotu, sociální dopady a eh, studie eh, dopadů přinesla poměrně značnou autoritu eh, komisi třeba do jaké míry eh, se eh, musí eh, mm, jak si zpracovávat eh, ty, mm, ta pravidla své, té smart legislation. Na základě eh, studií dopadů také se můžeme takto podívat na aktiv delegované pravomoci, přenesené působnosti a dopad této legislativy, její vliv, její praktické důsledky, její aplikace a myslím si, že v úzké spolupráci s, s tou jednotkou Evropského parlamentu pro hodnocení dopadů a v rámci me- společné metodiky bychom mohli také ukázat cestu mnoha evropským vládám, jak by toto hodnocení mělo probíhat při přípravě další legislativy. Kromě toho se snažím, to je taky první část mé odpovědi paní Lichtenberger, v rámci toho refit, k tomu hodnocení ex post, eh, kdy se snažíme zhodnotit celý korpus legislativy odvětví po odvětví, co je staré, co je neefektivní, co je zbytečně složité mm, pro naše občany a nepřináší už žádný přínos, tak tady my také hodnotíme implementaci, čili do jaké míry ta legislativa je implementovaná, jak, jak to zlepšit. Ale vy víte, jak mm, jsou omezené, eh, jak si se ta oddělení komise a musíme se spolehat na spolupráci s členskými státy. A nechceme eh, členské státy jak si tahat po každé k soudu protože pak budou ty vztahy ještě napjatější a soudnímu dvoru to taky nepomůže. Takže proto právě navrhujeme tento pilotní eh, program, tak abychom pomohli členským státům opravit tedy ty chyby a nedostatky, podívat se, kde je problém, aby si to mohli opravit a, je, a a k soudu, aby se to dávalo, až když tak neučiní. A docela musím říci, že jsme spokojeni s výsledky, ale souhlasím s vámi, že implementace je klíčová a netýká se to jenom legislativy, ale také rozhodnutí, protože já zastupuji komisi eh, velmi často, eh, často hovoříme o eh, implementačních nedostacích, Eh, kdy eh, eh, Rada parlament rozhodnou, že něco má být do jara a on je podzim, ona je zima a pořád to není, protože odvětvové rady se k tomu nedostaly. Co se týče přístupu k informacím, já vím, že je to důležité téma a citlivé a je to priorita pro Evropský parlament A my tady fungujeme v rámci stávající legislativy. Ta nedávná čísla, která mohu poskytnout, jsou taková, že v loňském roce jsme dostali 7477 eh, žádostí o informace, eh, pouze 12% bylo zamítnuto, ostatním se vyhovělo, eh, některé jsou předmětem sporu a předložené ombudsmanovi, nevím, kolik z nich se dostalo k soudu ale myslím si, že to je poměrně solidní výsledek. Co se týče e, vaší zmínky mm, e, dokumentu 1049, já jsem se snažil e, mnoho, udělat toho hodně, třeba formu mini lisabonizace toho dokumentu 1049 s rozšířením aplikace a povinného přístupu k informacím, to je nařízení, které je, se vztahuje k, eh, na komisi, kde komise má povinnost poskytovat informace ostatní instituce nikoli, tak pojďme to zkusit rozšířit na ostatní instituce, ale potom samozřejmě pozice Evropského parlamentu je taková, že se to má udělat celé dohromady. A pak ten náš stávající problém problém je ten, že jsou příliš rozdílné názory mezi radou a Evropským parlamentem na to, jak eh, klasifikovat vyhrazené dokumenty, co má být jako vyhrazený nebo, nebo tajný dokument a tak dále, čili my budeme muset napracovat na tom, jak toto vyřešit. My se nesnažíme informace utajovat, Eh, my chceme zajišťovat stále stejný přístup jako dnes, ale bude to asi chtít více politické vůle ze všech tří stran, aby se to, jak si toto nařízení 1049 eh, implementovalo v plném rozsahu. Co se týče aktů v přenesené působnosti, já si myslím, že to, že ty tyto akty mají být používány pouze v případech, kdy víme, že existuje nějaká základní legislativa, která je důležitá a jasná, ale může být celá řada různých a, případů konkrétní aplikace, příloh, politik a podobně, které se mohou časem měnit a bylo by čisté e, těžké absolvovat proces tedy celého, celé eh, eh, novelizace eh, toho, té legislativy a současně je potřeba to, to nějak operativně řešit. Takže my jsme učinili návrh, ale potom samozřejmě je na zákonodárcích, na Evropském parlamentu a a radě, aby ty pravomoce tedy třeba delegovaly. Takže vy máte právo toto měnit, máte právo vetovat jakékoliv rozhodnutí, které je přijato v rámci e, přenesené pravomoci, můžete komisi odebrat toto právo. Takže já si myslím, že to také musíme mít na paměti, když hovoříme o aktech v přenesené pravomoci. A co se týče komitologie a expertních skupin, já vím, že máme určité, nebo měli jsme určité problémy nedávno. Co se týče expertních skupin, myslím, že postupují poměrně dobře. Nevím o žádném případu, kde by se expertní skupina sešla a byl problém s přístupem k této schůzi pro zástupce nebo experty nebo zástupce Evropského parlamentu. Vím, že ta procedura je poměrně detailní a složitá. Generální ředitelství, která spolupracují s expertními skupinami, často také navrhují nový přístup, to znamená informovat o Eh, programu expertní skupiny eh, na několik měsíců dopředu a žádají výbory, eh, jestli mají zájem. Ptají se mm, příslušných výborů, zda budou mít zájem se účastnit a bývá to mm, tak, že experti Evropského parlamentu se mohou zúčastnit. Snažíme se také zvýšit transparentnost expertních skupin, takže existuje webová stránka, která uvádí, které expertní skupiny se scházejí, co mají na programu, kdo jsou zástupci eh, eh, příslušných institucí a, a, a tak dále. Je tam zápis ze schůzí, eh, je tam zápis o rozhodnutích a o tom, kdy se sejdou příště. Čili to je veliká změna proti tomu, jak to bylo v minulosti a já vím, že co se komitologie týče, výborů komitologie, tam byly rozdíly v názorech, vedla se velká diskuse o tady tom eh, v rámci jednání eh, Frankfurtu a myslím, že jsme tenkrát dohodli, že výbory komitologie jsou určené zástupcům členských států a je to které mají příležitost monitorovat, jakým způsobem komise Eh, využívá své eh, prováděcí pravomoci. Takže eh, tolik, tak co se týče expertních skupin nebo výboru komitologie, to důležité je, že schůze komitologie si, nemůžeme, si nesmíme plést s programem expertních skupin, protože když máte určité téma na programu komitologie a jiné na, na programu expertních skupin, tak parlament by, má, má, má přístup k těm expertním skupinám e, na rozdíl od skupin komitologie. Takže já doufám, že jsem zodpověděl většinu otázek a pokud ještě zbývá něco, tak já samozřejmě rád potom v dalších Eh, fázích zodpovím a těším se na naše příští setkání a budu se snažit maximálně především aplikovat doporučení pana Berlingera a na podzim bych přinesl konkrétnější návrhy. Děkuji. Děkuji. I když nes není schoda ve všech um, tak mám dojem, že se ten eh, situace může změnit. Eh, děkujeme, dialog bude Eh, samozřejmě pokračovat i eh, to, to i správným způsobem, pokud to bude nutné. Tím přejdeme ke zprávě kolegy Rabkaje, takže nejprve dám slovo zpravodaji a pak bude mít slovo komise. Sice jsme um, to s komisí um, dohodli jinak, ale jde o to, že posledním eh, let, eh, letech jsme se dohodli na zřízení eh, informační, jednotného informačního systému, což je klíčové pro, i pro jiné, jiné oblasti. Proto bylo dohodnuto, že nejprve bude prezentace a komise bude prezentovat tedy svůj návrh protože komise to um, navrhla a pak k tomu řeknu něco já. Takže začneme tím informačním systémem, krátkou prezentací, pak pár poznámek k tomu, protože už je stejně pozdě. Takže nejprve tedy prezentace. Komisař má slovo. Komise, pardon. Děkuji, pane předsedo. Vy máte vyčištěné slajdy, které budou ilustrovat moje slova. Já vás seznámím s IMI, se kterým se asi setkáváte mm, poprvé v rámci tohoto legislativního návrhu IMI, je informační systém vnitřního trhu. Je to eh, online aplikace, která je zabezpečená a mnohojazyčná a umožňuje příslušným orgánům státní zprávy a evropské zprávy, eh, aby mezi sebou komunikovali. Je to systém, který jim pomůže především identifikovat partnery, to znamená zjistit, s kým budu komunikovat, kdo může zodpovědět moji otázku a který jim potom pomůže komunikovat přes eh, jazykové bariéry s použitím vlastního jazyka a budou si vyměňovat otázky a formuláře, které budou automaticky předpřeložené. Takže to jsou ty dva hlavní principy tohoto systému, který usnadňuje administrativní spolupráci. Je to systém, který jsme který už funguje od roku 2008. My jsme ho spustili na podporu dvou původních legislativ, to znamená směrnice o, o odborných kvalifikacích a potom směrnice o službách, ale e, nyní se využívá už pro sedm různých oblastí. Je to systém, který spojuje jsou v současné době 7 tisíc kompetentních orgánů, které jsou registrované v systému jsou to um, orgány na různých úrovních, protože systém IMI respektuje správní eh, strukturu členských států, čili jsou to eh, orgány místní, regionální, eh, národní a ty si potom takto mohou vyměňovat informace. Několik informací ohledně tří hlavních charakteristik IMI. Za prvé je to systém jednoduchý, je prostě jednoduchý, protože příslušný orgán prostě stačí, když má internetové připojení. Je to samozřejmě zdarma, je to systém, který je velice uživatelsky přívětivý, tak aby bylo snadné, jej snadno pochopit a používat. Další charakteristika se týká ochrany dat. Tak, jak uvedl zpravodaj, máme právní rámec, který je velmi přesný, je to nařízení IMI, které bylo přijato v loňském roce a které stanovuje velice přesné principy v oblasti ochrany osobních dat. Takže to se týká obdob, eh, doby uchovávání dat, přístupu k datům, důvěrnosti dat to vše tedy je v souladu s evropskými pravidly pro ochranu dat. Třetí charakteristika je jeho flexibilita. To znamená, že IMI může být mm, využitelným s, s, s různými způsoby. E, původně vznikl kvůli dvěma směrnicím a snadno bez žádných vývojových dalších nákladů se dá používat i na další, další směrnice, jakmile vznikne nový text, který vyžaduje administrativní spolupráci tak se dá připojit. A chtěla bych uvést konkrétní příklad, abych vám vysvětlila, jakým lze využívat IMI třeba pro váš legislativní návrh. Uvedu příklad článku 7, který se zmiňuje o našem systému v případě, kdy určitý orgán potřebuje si ověřit eh, autentičnost veřejného dokumentu. Takže představte si třeba příklad portugalského úřadu, který dostane rodný list vydaný v Německu, pochybuje o pravosti dokumentu, takže za prvé se připojí k tomuto informatickému systému, kde je registrovaný ten úřad, za druhé neví, koho přesně se zeptat, ale systém IMI navede toho člověka nalézt příslušný orgán, třeba nějaký orgán v Berlíně, v prostřednictvím databáze vlastně ho navede, komu tu otázku položit. Takže teď se eh, tam objeví formulář, kde vyplní údaje toho konkrétního případu a klikne na otázku, kterou chce položit tomu svému německému partnerovi a takže tu otázku položí portugalsky, tu žádost pošle, ta bude automaticky přeložena do Němčiny a na druhém konci ten německý orgán si otevře tuto žádost o informace v Němčině a odpoví v Němčině a to zase, ta odpověď pak bude automaticky přeložena do portugalštiny. Čili takto v několika slovech ten základní princip fungování IMI. IMI má celou řadu funkcí, tady to je jedna komunikace mezi dvěma orgány, ale je možné taky poslat dotaz několika orgánům, nebo je také možnost um, využívat databáze, kde jsou sbíraná Data a informace, to je například v článku 10, to znamená e, e, sběr e, vzorů veřejných dokumentů, je to databáze vzorů těch dokumentů. Čili tolik ohledně systému IMI a jeho možného využití pro tento legislativní názor, návrh. Děkuji. Děkuji. Nyní kolega Rabkaj a pak kolega Sperony. Já musím říci, že jsme se dohodli, že komise bude prezentovat svůj návrh teďka stručně. Dostane tedy slovo komise ještě? Nebo budeme pokračovat dál? Děkuji. Děkuji. Já chci poděkovat výboru pro právní záležitosti konkrétně panu zpravodaji Rabkajovi za to, že zahájil tak rychle rozpravu v parlamentu o navrhovaném nařízení, které se má snažit usnadnit eh, využívání veřejných listin v EU. Eh, návrh nařízení byl přijat 24. dubna komisí, byl předložen ministrům na posledním zasedání Rady vnitra spravedlnost, a to 6. června představuje konkrétní příspěvek Evropskému roku občanů 2013 a představuje také následnou reakci pro stokholmský program a navazuje na zelenou knihu, kterou komise vydala v roce 2010, nazvanou Méně byrokracie pro občany, podpora volného pohybu veřejných listin a vzájemného uznávání záznamu občanského stavu. Co je hlavním cílem? zjednodušit život občanům, když používají veřejné listiny přes hranice státu a snížit byrokraci. Patří to k 21 eh, hlavním klíčovým akcím, které komise realizuje již od vydání zprávy o občanství z roku 2010 a naším cílem je zajistit, aby občané a podniky se mohly maximálně těšit svým právům, aniž by se museli potýkat s, překážkami, které nejsou nezbytné. Práva občanů a e, práva e, společnosti pohybovat se přes hranice tvoří již několik desetiletí hlavní pilíře jednotného trhu. Nicméně jsme si všichni vědomi toho, že ještě dnes se lidé setkávají s obtížemi při uplatňování těchto práv, když se přesouvají z jednoho státu do druhého. Často musí překonávat byrokratické překážky a ty často souvisejí právě s uznáváním veřejných listin což eh, nezbytně vede ke frustraci a zároveň to také omezuje příležitosti, které jednotný trh nabízí. Tato situace se musí změnit a náš návrh usiluje právě o takovou změnu. Návrh bude mít přímý dopad na čas a finanční prostředky, které vydávají občané a podniky. My jsme očekávali na základě studií, že 1,5 milionů eh, takovýchto dokumentů eh, jsou, je signovaných eh, a eh, to nebude nutné, jakmile ten, tato úprava vstoupí v platnost což povede k ročním úsporám pro občany i podniky, které se odhadují na 330 milionů eur. Navrhované zjednodušení by mělo vést také k výrazné úspoře na prostředcích daňových poplatníků. Zároveň to výrazně zvýší důvěru občanů v státní zprávu a vycházím z právního základu, kde hlavním smyslem je svoboda občanů. Právní základ je článek 21. Eh, odstavec 2 TFEU a to ruku v ruce s článkem 114.1 eh, smlouvy, eh, která se věnuje Ehm, problematice podniků. Vzájemné uznávání mezi členskými státy, eh, tam se předpokládá posílení důvěry s tím, že veřejné listiny, které vydají buď veřejné orgány nebo orgány, jimž byla svěřena veřejná funkce, eh, tedy eh, listiny, které ověřují určitou skutečnost, jako například narození nebo snětek dokumenty mohou být také vytvořeny notářem a to formou eh, veřejné listiny. Eh, pokud eh, často se setkávají občané i podniky s velmi náročnými ehm, právními postupy, jako například právně ověřený překlad a podobně, nebo ověření listiny. A tady bychom se eh, měli eh, věnovat platnosti listin pro obecně užívané veřejné listiny pro různé životní situace, jako narození, změnu jména, rodičovství, snětek, registrované partnerství. Vztahují se také k praktickým aspektům jako pobyt, národnost nebo nemovitosti. Zvláštní vztah byl věnován pro podniky například právnímu statutu společnosti nebo za státní, nebo zástupci společnosti, zástup, zápis v obchodním rejstříku a podobně. Pak existuje ještě možnost přístupu k dalším oblastem, které by mohly být do budoucnu tímto systémem také ošetřeny. A rozsah působnosti nařízení se nedotýká účinku listin samotného, to by pak mohlo být předmětem samostatné iniciativy později. Právní ověření dokument, listin by mělo být v rámci EU zrušeno. Listiny budou moci být používány Celkově víme, že vůbec to ověřování listin a certifikace probíhá různým způsobem. A právě tento fragmentovaný systém by měl skončit, jedině tak se zlepší právní jistota. Zjednodušení má nastat i v předkládání tzv. ověřených kopií a e, akceptaci neověřených překladů, necertifikovaných přes, e, překladů. Dalším prvkem tohoto nařízení je vytváření vícejazyčných formulářů EU. Existuje několik kategorií takových veřejných listin, které se vztahují ke sňatku, narození, manželskému stavu, statutu společnosti a podobně, bude právě občanům nabízen tento vícejazyčný formulář, což je jasně uchopitelné opatření, které pomůže také ušetřit náklady na překlad. Tento vícejazyčný standardní formulář si může vyžádat občan ehm, a to jako alternativu k ekvivalentním dokumentům nebo listinám v dané zemi a budou je vydávat úřady v té dané zemi, v té daném členském státě. Jaké budou existovat pojistky k tomu, aby systém nebyl zneužit? Velkou pozornost jsme věnovali právě pojistkám, které mají zabránit zneužití a podvodům. Musí fungovat spolupráce mezi úřady členských států tím, že vznikne centrální úřad a bude se využívat informační systém pro jednotný trh tak, eh, systém IMI, tak jak vysvětlila moje kolegyně. Eh, kromě eh, těchto formálních kroků pro ověření dokumentů, které mohou dnes také vyústit ve falšování dokumentů, tak bude možné, aby členský stát si účinněji a efektivněji ověřil pravost dokumentu a tak předešel podvodům. Já tady své vystoupení uzavřu a zdůrazním, že komise usiluje a těší se na spolupráci s Evropským parlamentem a jsme přesvědčeni, že dosáhneme eh, na společné stanovisko a že tuto problematiku uzavřeme úspěšně co nejdříve. Já. Děkuji. Kolego, prosím, děkuji. A děkuji komisi, že to takto prezentovala najednou. E, ne, že tedy to první by nemohlo být prezentováno bez toho druhého, ale to druhé by nemohlo být informováno bez toho prvního. Víme, že to je tedy technická otázka, ale toto nařízení e, vlastně vyvolá nutnost změny na řízení o informačních systémech. A proto je toto uh, úprava um, veřejných listin velmi um, důležitá. Našel jsem uh, zajímavý článek nedávno v eh, místních novinách v Dortmundu, kde šlo o to, že není akceptována listina Eh, člověka, který se narodil v Rumunsku, ale žije v Dortmundu. S rodiči se přestěhoval do Dortmundu, tam se chtěl oženit a najednou mu nebyl uznán rodný list. Um, pak tam byla taková glosa. Um, toho novináře, který napsal tu zprávu a z toho je e, zjevné to, že um, všude jaksi neplatí, že e, sice existuje svoboda pohybu, ale v jiných věcí Ehm, tedy s zbožím a s e, službami to jde dobře, ale e, v otázkách lidského života to přes hranice nefunguje. To není vyřešeno, proto je tady tento návrh, který my, jsme my si přáli jako parlament. Takže v podstatě považuji ten návrh za dobrý. Od, mm, byrokrat, bourávání byrokracie, zjednodušení přeshraničního styku, eh, mm, jak řekla zástupkyně komise, je to však jenom část toho. Nejde o uznávání právních účinků listin, ale o přijímání těch listin. To je ale už důležité jde o to, aby ty listiny vůbec jaksi existovaly. Právní účinnost se tím neupravuje, ne, ale jde o to, aby třeba rodný listina v země A musela být uznána jako veřejná listina, rodný list i v jiné zemi. Já chci eh, říci, že to je návrh komise, který myslí tedy na občana a právě to musí legislativa dělat. My jsme tedy zástupci těch postižených občanů. Nejsme ti, kteří eh, obhajují biznis pro notáře například, nebo překladatele eh, úřední. Neříkám to proto, že e, nemáme pomalu ještě ani e, zpravodaje a už se nám dostávají zprávy, že to stejně nepůjde, že to je obtížné a tak dále. A také i tady se může stát, že se to dostane do konfliktu jaksi s národními podmínkami, protože některé byrokracie e, říkají, že to prostě a proč a chtějí se držet zaběhnutých věcí, protože jsou na to zvyklí a podobně. A to znamená, že a proto je to docela zábavné. To nebudu skrývat. Musíme počítat s odporem v radě. Musíme se s tím vyrovnat, ale myslím, že z hlediska zjednodušování byrokracie je možné eh, někde, někde zavést eh, trošičku evropské kultury v případech některých byrokratických podmínek. Pak je tady pár technických věcí, kde to není jasné, kde ta formulace není ještě jasná. Možná, že to také souvisí s překladem. Takže v těch technických otázkách bych ten dialog s komisí eh, chtěl vést dál ale je tam pár věcí, kde bychom o tom měli diskutovat. Já to nechci jak si stanovit dopředu, ale komise navrhuje 12 kategorií veřejných listin, na který, kterých by se to týkalo. Například rodný list, úmrtní list a podobně. A ale mohlo by se říct, že by se to týkalo v podstatě všech veřejných listin, anebo aspoň by se tam mohlo uvažovat o dalších kategoriích. Mnozí, um, aspoň z mých zkušeností, soudí, že, nebo jeden z nejčastějších požadavků občanů je v tom, že mají problémy s listinami, svých dětí ve, eh, ve školství. To jsou permanentně dostáváme tyto žádosti a dotazy. Tady i um, probíhal bolenský proces. Pan Berlinger byl ministr tehdy. A lidé nechápou, že by se to mělo celé zjednodušit. A proč tedy je s těmi listinami pořád problém. Takže mohli bychom zajít ještě dál. Jsou i jiné oblasti. Um, technické věci už jsem zmiňoval. V návrhu zprávy by to mělo být ještě jednou vyjmenováno, abychom jednotlivě ty body mohli řešit. Nemá tady smysl zacházet do detailů ale chci říci, že můj dojem je, že bychom mohli být ještě ofenzivnější. O tom ještě musíme diskutovat, zda bychom nemohli zajít ještě dál, ale jako základní přístup je to krok správným směrem a od zástupce komise jsme slyšeli, že s tím uznáváním právní účinnosti, kde uh, se samozřejmě eh, je nutné politicky říci, že všechno se mělo udělat najednou, ale tak, jak jsem to právě pod, eh, eh, popsal s těmi národními byrokraciemi, kde je to všechno obtížné, by možná dá, mělo smysl to udělat ve dvou nebo třech krocích. Tedy, že se řekne, že až se udělá, až to bude hotové, pak bude následovat druhý krok, a z tohoto strategického hlediska bychom mm, se k tomu mohli připojit, takže to jsou, tedy to, je, to jsem k tomu chtěl říct. To je přesně taková legislativa, která slouží občanům, který občan očekává od Evropské unie, kolega Mesa. Jako stínový zpravodaj EPP chci mm, přivítat toto nařízení komise je na čase, aby to vzniklo, protože stále se mluví o boji proti byrokracii a proto můžeme pouze přivítat to, co bylo řečeno. My ten návrh podpoříme. Mm, především jde o formality, které jsou samozřejmě důležité to si musíme uvědomit. A bylo by nutné to ještě rozšířit, protože jsou tam některé novinky. Článek 6 u překladu, tam také jde zjednodušení, které podpořím. Článek 8, tady vidíme poprvé, že o mm, že členské státy spolu mohou komunikovat o občanských právech, to je zase v článku 11, to je také dobré, že vícejazykové formuláře jsou zaváděny. To též podpoří občana, zjednodušuje to jejich postup, když toto musí prosadit, pak musíme dbát na překlady, na ty, ty seznamy, o kterých mluvil kolega Rabka. I také já jsem proto, aby bylo ještě více než těch 12 veřejných listin, ale je třeba stanovit, které listiny myslíme a nemusíme všechno nutně tady vypočítávat. Možná bychom mohli ten eh, seznam rozšířit ještě, až to bude možné. To tedy k tomu chci říci v první fázi. Podporuji to a děkuji. Děkuji, pane kolega, kolega Speroni. Děkuji vám. Pane předsedo, já jsem nenašel nařízení ve svých dokumentech, nemohu se tedy vyjádřit konkrétně, ale požádal bych o vysvětlení k přístupu k listinám. Jsem slyšel příklad situace, kdy portugalské úřady chtějí ověřit platnost německého dokumentu. Je to omezené na veřejné orgány, orgány státní zprávy, nebo mohou takto ověřovat listiny i soukromoprávní subjekty, aniž by se obraceli na veřejný orgán? Například si chci ověřit eh, nějaký eh, diplom který mi dává uchazeč o zaměstnání. Mohu si projít systém IMI a uvěřit eh, platnost diplomu, eh, platnost vysvědčení sám? po, nebo pokud dostanu osvědčení o nemovitosti, mohu si ověřit také jeho pravost a platnost, anebo se musím obrátit na orgán státní zprávy. A dále, k seznamu těch veřejných listin. Uh, pro, jeden z problémů, s nímž jsem se osobně setkal, vzniká v situaci, kdy vás eh, v jednom státě požádají dokument, který u vašem, ve vašem státě neexistuje. Například v Belgii si přejí takzvané osvědčení eh, o dobrém chování, eh, které v Itálii jsme zrušili už před 20 lety. A měli bychom se zaměřit tedy na ty dokumenty, které jsou ekvivalentní. A nesmíme zapomínat ani na to, že někdy prostě občan nepředloží ten dokument čistě, protože v jeho dané zemi vůbec neexistuje, nevydává se. Ve Spojeném království například neexistuje žádný dokument, který by stanovoval, že máte právo uplatňovat svá, vykonávat svá politická práva, zatímco v Itálii takový dokument existuje. Takže existuje řada dokumentů, nicméně obtížné je předložit, pokud je ve svém státě původu prostě nevydávají. Dobrá otázka. Já jsem měl takový podobný případ, kdy jedna zdravotní sestra potřebovala nějaký dokument, a byla naprosto zoufalá, protože nebyla schopná vůbec vysvětlit, jaký dokument eh, potřebovala. Ehm, teď má slovo mm, paní. Ano, děkuji. Odpovím na otázku, kdo má přístup k IMI. V tuto chvíli pouze Eh, orgány státní zprávy. Nemusí to být nutně státní zpráva, ale musí být eh, jaksi oprávněné aplikovat legislativu. To znamená, to jsou orgány, které v tuto chvíli mají přístup do IMI. E, to, co jste říkal, o tom už jsme přemýšleli, hodně lidí se ptalo, jestli by se to nedalo otevřít třeba vnějším subjektům zatím. Ne, zatím bychom tedy chtěli ponechat ten uzavřený charakter tohoto systému, nicméně v nařízení je možnost e, budovat určité takzvané bridge e, s těmito s, těmito, s touto databází pro třeba zaměstnavatele a jiné orgány. Ale zatím to tak není, ale je to možnost. Gut, da ist also wohl noch ein bisschen was zu tun. Frau Lichtenberger, bitte. Paní Lichtenberger, prosím. Děkuji. Kolik dalších kolegů eh, již bylo konfrontováno s případy, kdy šlo o dokumenty, které v jedné zemi vůbec neexistovaly, dokumenty, které nebylo možné Eh, eh, předložit, protože neexistovaly a podobně. A právě proto takovýto návrh je eh, krokem vpřed. Já věřím, že přesto o tom budeme muset ještě diskutovat v pár oblastech. Já jsem byla v jedné mm, jednou jsem zažila, když jsem byla konfrontována, kdy jeden zoufalý člověk za mnou přišel Eh, skutečně s nepřijatelným překladem a já jsem si všimla, že jsem hovoril, znám ten jazyk, že tam nebyly, že byly vynechány významné informace. Ehm, článek 6 a 7, to se také může týkat kvality překladu a tady, a to je důležité, na to se musíme podívat, aby byly prostředky, aby překlad těch dokumentů nebo listin se dostal do oběhu, který by neodrážel originál, neodpovídal originálu. A to vyžaduje jaksi e, přístup takový, aby se to dalo kontrolovat a aby e, si toto administrativa mohla tedy e, zajistit. Je tedy celá řada ehm, business ehm, podnikových dokumentů, například nákladový list pro nákladní automobily a podobně, kde jsou často eh, špatně přeloženy a to může vést k ohrožení bezpečnosti nákladu a podobně. To má důsledky. A jinak mi připadá dobré a důležité, a to je jeden důležitý případ um, osvědčení o vzdělání. Mě by zajímalo, zda jsou to v tom součásti nebo ne, protože je tady obecná definice listiny, ale která je pak zase definována výrazem listina, takže mi to přijde zvláštní. na to se musíme přesně podívat. A já si myslím, že co musíme tady vyřešit nutně, jsou problémy, které mají lidé, kteří často pracovali v zahraničí, certifikáty, eh, mlouvy o zem, pracovním poměru a tak dále. To jsou věci, které do toho patří, protože znám problémy co mají lidé, kteří pracovali v zahraničí v různých zemích a pak se snaží eh, do eh, svého života, se jak se dostat eh, příslušná potvrzení a dostatečně to mm, kvalitním překladem a podobně. Tady je spousta lidí, kteří mají velké problémy s nutnými dokumenty, aby byly uznány. Eh, Mm, pro v rámci penzijních systémů a podobně. To bych považovala za důležité. Jinak, když by to šlo elektronicky, tak to je otázka, jak říkal kolega Sperony, do jaké míry aby do tohoto systému byl přístup zvnějšku. Mohl by třeba potenciální zaměstnavatel si vyhledat všechny informace o potenciálním zaměstnanci. A je to skutečně tak, že bychom tímto způsobem toto si přáli? Nešlo by to jinak, ano nebo ne? Doposud tedy ne, protože to bylo spíš míněno jako meziúřední styk, pro meziúřední styk, mezi úřady. Ale je v tom um, rozsahu působnosti je třeba ještě něco vyjasnit. IPR um, ehm, je to do toho začleněno a co by to znamenalo? Ehm, protože to je konec konců mezi úřady. To byla tedy otázka na komisi, může to komise na, odpovědět a pak dám ještě slovo zpravodaji. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět na řízení. V článku 3 uvádí eh, seznam veřejných listin, 12, a snaží se v rozsahu působnosti jednat co nejjasněji Ehm, navrhuje se pokrytí 12 oblastí. Revizní doložka, což je článek 21, uvádí, že rozšíření rozsahu působnosti nařízení ehm, může být zváženo při prvním přehodnocení nařízení a to nastane o tři, tři roky poté, co vstoupí v platnost. A diplomy a osvědčení ukončení studia nejsou součástí tohoto systému, protože jsme se domnívali, že ty jsou již ošetřeny ve vzájemném uznávání eh, ve směrnici o uznávání eh, odborných kvalifikací 2536 v příloze 7 která obsahuje také vyčerpávající seznam dokumentů, které mohou být vyžádány a které mohou být vzájemně uznávány. A pokud se týká eh, situace, kdy jeden členský stát požaduje dokument, který vlastně v jiném státě neexistuje, tak chci vysvětlit, že zmíněné nařízení si klade za cíl vyřešit administrativní formality, které zatím existují pro uznání daného dokumentu. Nejde nad rámec tohoto, tedy nejde nad rá, třeba k obsahu dané veřejné listiny. Pouze se snaží zrušit administrativní formality v rámci daných dokumentů. Otázka, kterou kladete, se dá vyřešit třeba druhou iniciativou v uznávání účinků určitých veřejných listin a tam už by se to vztahovalo například, kdy jeden členský stát si vyžádá listinu, která v jiném státě vlastně neexistuje, nevydává se. Toto nařízení se věnuje jenom těm administrativním formalitám, které vznikají s listinami, které existují a zaměřuje se na potírání byrokracie. The intellectual pro- ehm, a ještě práva duševního vlastnictví, PR. To je příklad kde bychom mohli například uvést výpis z rejstříku toho či onoho nebo matriky, který může být požadován. Jaké druhy rejstříků? Handeln, Speroni. Speroni. Speroni ještě? Ne, já jsem nerozuměl tomu, proč má být Eh, vyloučen eh, diplom studijní. Eh, tady nejde uznání kvalifikace. Systém IMI je navržen tak, aby ověřil platnost daného osvědčení. Pokud předložím třeba svůj italský diplom Belgické univerzitě, tak přeci nejde o to, zda mě to vytváří nárok na vstup na univerzitu. To řeší jiná směrnice, ale pokud osoba, která má daný doklad, se mě ptá, zda je to dokument pravý nebo falšovaný, třeba vyrobený někde v Albánii, podobně, tak přesně toto by tento systém přece měl splňovat a řešit. Například rodný list může být takto ověřen také. A přesto se Eh, zdá, že maturitní, vyče, vys, maturitní vysvědčení takto věřit nelze. Pan Rabkaj? Debatte zeigt, dass wir da in der Tat uh, gucken müssen, dass wir sehr sauber trennen. Also hier wird gerade auch in der Diskussion Právě um, v diskusi se objevilo, že informační systém um, a tato ehm, nařízení není to tež. Vnitřní systém vnitřní trh uh, samozřejmě obsahuje víc. A když e, to kritizujeme, tak si musíme položit otázku, proč jsme to jinak neodsouhlasili v minulosti. To je jiná věc, jiná záležitost. Informační systém se používá pouze v případech, které jsou relativně omezené co se týče tohoto nařízení o uznávání. Otázka kolegy z Perony, tak jak bych jaksi spontánně odpověděl, ukazuje, že musíme skutečně um, um, ten list, ten seznam, protože to, jak to když se dívám na ten seznam rodný list, umrtní list, to je ve všech zemích. A on říkal, jak je to tedy s věcmi, které potřebujeme, ale v mé zem, v jedné zemi existují, v jiné ne. To je tedy tím omezením na 12, uh, eh, proto je to omezeno na 12 bodů, protože to jsou věci, co existují všude. Když se rozhodneme, že to chceme rozšířit, tak se musíme podí- zajistit nebo minimálně si rozmyslet, jak budeme zachájet e, s věcmi, které v jedné zemi existují a v druhé ne. Ehm, ale ještě nejsme tedy tak daleko, abychom e, si řekli, že to chceme rozšířit. Dále musíme dávat pozor na to, abychom Ehm, co se týče uznávání a právní účinnosti, tak eh, to stále zdůrazňuji, že to je jaksi laické eh, chápání věci, že to ukazuje, že musíme skutečně pracovat čistě z technického hlediska. K té otázce tedy jiných oblastí. Komise poukázala na to, že máme tady směrnice uznávání kvalifikací a podobně. Tady si musíme říci na to, zda je to skutečně pravda, že ty problémy jsou vyřešeny spontánně, bych řekl ne, protože Jinak by tady nebylo tolik požadavků od občanů a dotazů od občanů. Ale zase to je věc, na kterou se musíme podívat. Toho všechno, všeho, co chceme mm, případně doplnit do toho seznamu, tak se musíme pojat, zda to není v konfliktu s jinou legislativou, nebo zda by to eh, vyvolalo problémy, jak říkal, jak o tom mluvil kolega Speroni. Děkuji, takže budeme pokračovat dál a dostáváme se k bodu 9. K, kolegyně Vekstrom, značka společenství. Děkuji mnohokrát a vzhledem k tomu, že už jsme ztratili hodinu, pokusím se o stručnost, ale je to velice důležitá výměna názoru, je to skutečně, proto část tohoto času využiji. Musím říci, že práce na tomto tématu e, pokračuje a to velice efektivním způsobem. Chci poděkovat kolegům za aktivní účast. Stanovili jsme si nesmírně ambiciozní a náročný program, daří se nám jej držet, i přesto, že e, nás většina té praktické práce ještě čeká. E, nyní bych se s vámi ráda podělila o úvodní postřehy a názory k celému balíčku. Ne všechny jsou myšleny jako definitivní, ale měli by vám alespoň přiblížit mé uvažování k některým základním aspektům. Nejprve přístup k balíčku eh, což má význam nejenom zde, ale obecně. Víme totiž, že tento balíček obsahuje nařízení, směrnici a prováděcí nařízení k poplatkům. A my si také vzpomínáme na prezentaci komise prezentaci bicyklu kola, kde nám komise ten obrázek takto také předložila. Ale my bychom měli spíše hovořit o tříkolce než o kole, abychom splnili tento přístup balíčku, protože je-li to balíček, tak eh, to tak musíme také vnímat a bylo by opravdu zpátečnické eh, jít na to tak, že začneme nejprve hovořit o poplacích a číslech, tedy o cenách, ještě předtím, než se rozhodneme, co má agentura dělat. Samozřejmě je důležité nejprve rozhodnout o obsahu, včetně nákladu a o rozumném vhodném financování, jakmile to uvažování dokončíte. Vzali jsme na vědomí, že komise svolala zasedání pracovní skupiny pro komitologii pro diskusi o tomto nařízení a to proběhlo 17.6. Vzhledem k tomu, že se o tomto obsahu eh, hovořilo na eh, daném zasedání, právě náš výbor, výbor pro právní záležitosti, požádal aspoň o možnost, aby byl zastoupen mm, třeba zaměstnancem, který by tam byl jako pozorovatel a nevystupoval by. A myslím, že je to velmi skromná žádost. Bohužel komise se rozhodla k, formali, k formalistickému přístupu, lpěla na formalitách a odmítla účast naší sněmovny, zjevně proto, že nechtěla, aby parlament byl přítomen, ne že by to z formálního pohledu nešlo. Je tedy velice těžké, když si představíme, že komise toto dojednala bez jakékoliv možnosti, aby alespoň pozorovatel, zaměstnanec parlamentu byl přítomen jako pozorovatel. A toto považuji za naprosto nesprávné, naprosto zpátečnické. Také rozumím tomu, že většina, obrovská většina členských států vnímá problematiku stejně. Proto mohu jen dojít k závěru, že jakékoliv další zasedání komitologie, které možná bylo již naplánováno, kde se bude diskutovat o poplacích ještě dále, a to bude muset být nyní zrušeno a diskuse bude pokračovat tam, kam patří, tam kde patří, tedy mezi spoluzákonodárci, a to v kontextu legislativního balíčku. Obecně k věcným aspektům chci potrhnout, že sdílím názor, že musíme zachovat duální systém pro ochranné známky s tím, že bude probíhat registrace jak v jednotlivých členských státech, tak bude existovat e, známka společenství. V tom samozřejmě si také uvědomujeme, že se liší naše systémy třeba drobná malá firma si bude žádat jenom jednu ochranou známku v omezené oblasti, kde působí třeba bude mít ochranu zámku pro region, zemi nebo dokonce i nějakou rybářskou vesnici, třeba někde na španělském pobřeží. Ale tam, kde máme velkého výrobce luxusního zboží, tam bude nutná podpora ochrana tisíců ochranných známek a to ochrana celosvětová. Důležité je, abychom nezapomínali při diskusích na malé a střední podniky, které spadají mezi tě, tyto dva extrémy. Mám tím na mysli společnosti, které jsou příliš malé na to, aby si žádali evropskou ochranou známku, kterou by museli obhájit ve všech evropských zemích, ale společnost, která by potřebovala požívat ochranu v jednom, ale třeba i ve třech členských státech, což může e, se vztahovat na tři pět států. Mohou to být třeba státy, které spolu mají společné hranice. A právě pro takové společnosti by bylo užitečné, aby existovala plně harmonizovaná pravidla a administrativní postupy, které jsou podobné. Aby se nemuseli seznamovat se zcela odlišným systémem pro každou zemi, kde si budou žádat ochranu, tedy v rámci ochranné známky. To má určité podobnosti s předchozí diskusí, kterou jsme zde vedli. Nesmíme zapomínat na to, že národní systém nemusí být nutně čistě národní, ale obsahuje také uživatele, kteří mají, eh, kteří požívají několika takových ochran. A nyní se dostávám k věcné stránce. Nejprve si musíme zcela obecně uvědomit jeden aspekt. Ochraná známka, a o tom jsem diskutovala také s právníky, i pro mě je to nakonec velice důležitý aspekt. Ochraná známka má jeden rys, který ji odlišuje od všech ostatních druhů duševního vlastnictví. A tím rysem je možnost obnovování do nekonečna, bez časového omezení. Zatímco autorská práva, patentová ochrana, průmyslové vzory a další platí vždycky jenom po určitou omezenou dobu. A právě to, že ochranná známka je časově neomezená, má takové dopady, které nás musí vést k zásadní opatrnosti. Neměli bychom nabízet nekonečnou ochranu něčemu, co by se spíše mělo eh, zaměřovat na ochranu patentovou nebo na průmyslové vzory. A Právě v této souvislosti je požadavek předložit grafické znázornění ochranné známky. Na první pohled se to zdá jako dobrá myšlenka, aby se modernizovala pravidla v registraci ochranných známek. Musíme však zajistit, aby systém ochranných známek nezasahoval do dalších typů ochrany duševního vlastnictví. Jsem přesvědčena, že většina návrhů pro harmonizaci národních pravidel které komise předkládá, jsou zajímavé, když naslouchám zainteresovaným subjektům a zástupcům členských států. Setkávám se s tím, že některé části návrhu jsou nejasné, některé jsou méně populární z věcného hlediska. Jsem však přesvědčena, že pokud budeme pracovat ve snaze dosáhnout výsledku a budeme jednotní v tom, o co nám jde, a to nejenom po technické stránce, tak se nakonec dohodneme. A většina technických aspektů se také mezi tím zvládne. Spolupráce mezi Ohymem v Alicante a národními úřady pro ochranné známky také již vyvolala určité diskuse a proto si dovolím také připomínku. Myslím si, že Hlavní myšlenka návrhu komise je rozumná. Spolupráce mezi úřady jednotlivých států a úřadem OHIM se osvědčila a musíme tedy zajistit, aby mohla pokračovat i do budoucna. Jedním aspektem toho je skutečnost, že je tady velký pře- převis v, v, prostředků OHIMu umožnil spolufinancovat projekty vedené OHIMem a ve spolupráci s úřady členských států, které byly nakonec užitečné pro všechny. Je tedy rozumné, aby se taková spolupráce také sformalizovala. A když vidím, co nám dělá v systému starosti, tedy hlavní myšlenka, že úřady členských států by měly dostat přístup k finančním prostředkům OHIMu, na základě skutečných nákladů, které vznikly v souvislosti s projekty spolupráce. Nicméně neexistuje evropský systém ochranné známky. Ne, eh, k tomu, aby financoval systémy v jednotlivých státech a neměl by ani dotovat rozpočty jednotlivých států. Každý členský stát nese odpovědnost za vlastní úřady tak, jak nám eh, rada vždycky zdůrazňuje, kdykoliv nás napadne něco v souvislosti s tím, co by úřad jednotlivých stát měli dělat. Tedy eh, OHIM není agenturou členského státu ani agenturou rady, je to agentura EU. A měli bychom si také neustále uvědomovat, jak EU ovlivňuje řízení eh, OHIMu, kdykoliv se diskutuje o spolupráci. Zároveň se však musíme snažit hledat konstruktivní cesty, jak rozptýlit obavy členských států z formalizovanější spolupráce. K řízení ohybu, ohymu se musíme podrobně zaměřit. Jednak eh, na aspekty tohoto řízení, ale na zajištění zájmů parlamentu, které by měly být prosazeny na základě společného přístupu s tím, že změny ve vedení této organizace by také měly i nadále zaručovat nestranost a nezávislost daného orgánu. Ohimu tedy. Byl zmíněn také samotný název organizace OHIM. Já jsem ochotna diskutovat o změně názvu, tedy na agentura EU pro duševní vlastnictví, než EU ehm, e Trademarks and Designs Agency, tedy Evropská agentura pro ochranu známky a průmyslové vzory. Uvědomuji si však, že agentura nemá kompetenci v oblasti patentů a proto by, to, by ten název tak mohl být pojat příliš široce. Zároveň má poradní hlas při boji proti padělání, a to ať už ve vztahu k autorským právům nebo patentům. Kdo ví, co nás čeká v budoucnu. Možná taková komplexnější agentura pro duševní vlastnictví bude na budoucnost připravena lépe a měli bychom se přesně tímto směrem do budoucna ubírat. K seznamu témat, které jsme zatím neprojednávali na workshopech, jednak opatření zaměřená na boj proti padělání já nebudu probírat podrobně tento bod, alespoň ne dnes, ale podle mě jde o velmi komplikovanou problematiku. Na jednu stranu je zásadní, abychom garantovali vhodnou ochranu duševního vlastnictví v Evropě. Na druhou stranu vyvstávají zcela zřejmé právní otázky, kdy bychom měli zasáhnout proti produktům, které nejsou určeny na evropský trh. A to i tehdy, když je takový produkt v zemi původu a zemi eh, přijímající zcela právní v souladu s právem. Třeba daná eh, ochranná známka totiž v těchto státech původu a státu eh, určení není vůbec registrována a já se tedy na tyto technické otázky budu zaměřovat také a velice se těším na další spolupráci se stínovými zpravodaji s výborem. A na závěr taková filozofická poznámka k tomuto tématu. Potřebujeme flexibilní systém pro ochranné známky, který bude přizpůsoben na míru různým potřebám eh, našich 20 milionů společností v Evropě. Malých, velkých, místních, regionálních nebo globálních. Máme systém, který funguje dobře a zde máme příležitost jej dále doladit a zdokonalit. A neměli bychom se uchylovat k obrázku e, kola, jak nám to názornila komise, měli bychom si uvědomit, že e, jakýkol, jakékoliv vozidlo, kterému je již 15 let, si žádá údržbu a modernizaci. Jedině tak může jezdit i nadále. Děkuji vám. Děkuji, kolegyně um, extrém. Um, budeme mm, muset eh, ještě uh, neveřejné zasedání, takže máme ještě 10 minut, pane Ekstrom, prosím. Jak jsem řekl již my jsme, uh, jsme měli velmi konstruktivní a užitečná jednání, která se osvědčila. Souhlasím plně se spravodajkou v tom, co říká o a jak důležit, jak absurdní je, pokud se nejprve rozhodneme o poplatcích a pak teprve budeme říkat, co za tyto poplatky nabídneme, to je skutečně převrácené na hlavu. Padělání. Problematika padělání rozšíření známkových práv i na zboží v tranzitu by bylo velmi kontroverzní. Zcela jistě by to mělo eh, řadu účinků a zcela jistě by v této souvislosti se pak evropské soudy staly méně atraktivnější pro řešení sporu. O tom bychom měli diskutovat. Obecně však mohu říci, že si musíme zapamatovat především slova paní Extremové na konci. Máme systém, který dobře funguje když ten systém v roce 96 začínal, tak nikdo si nebyl jist, zda se osvědčí nebo ne, ale osvědčil se v praxi a to je velice šťastná konstelace. A měli bychom, ačkoliv samozřejmě je tam několik aspektů, které lze eh, zlepšit, harmonizovat, eh, tak bych rád vycházel z jedné zásady. Pokud mám pochybnosti, ponechme systém, jak funguje, protože dnes opravdu funguje dobře. Nejsem si totiž jist, zda nějaká více vynucená spolupráce mezi patentovými úřady jednotlivých států je vůbec nutná. Moje zkušenost s patentovými úřady je, že ehm, se postupně učili spolu komunikovat a harmonizovat, aniž by to někdo z hora organizoval a nařizoval návrh, že by EU měla e, zakazovat členským státům ehm, e, sledovat, e, zrušit vyhledávání exoficiu, tak to již učinit mohou Ehm, a pro malé podniky tento systém může být dobrý, eh, pro jiné podniky nikoliv. Já mám však ale určité pochybnosti se zaváděním systému, který by byl jednotný a stejný pro všechny. Obecně však mohu říci, že systém funguje s tím, že bude maličko doladěn. Na to se velice těším, protože ta práce je zatím velice konstruktivní. Děkuji. Děkuji, pane předsedající Já bych především chtěla poděkovat cecilii Ta naše pracovní metoda je správná, scházíme se, začali jsme už a chtěla bych jí říci, že se může na nás spolehnout, že se pokusíme dodržet harmonogram tak, jak byl naplánovaný takže já mám jenom pár poznámek, je to přece jenom začátek toho procesu. Takže co se týče balíčku a, a jednoty toho balíčku, v tom si myslím, že se všichni shodneme. Máme taky veliké výhrady k tomu, že komise u textu, který se týká komitologie, chce stanovovat poplatky, to si myslím, že není možné Evropskému parlamentu znemožnit, aby se vyjádřil k těmto otázkám. A co se týče dvojího systému, to národního a evropského, a možnosti třeba požádat o ochranou známku jenom pro tři členské státy například. O tom bychom měli přemýšlet, ale neměli bychom ztrácet ze zřetele to, že naším cílem je také mít jednotný trh. Tudíž bude třeba nalézt nějakou rozumnou rovnováhu mezi těmito dvěma zájmy. A na závěr bych ještě řekla, je to otázka, o níž jsme hovořili na poslední pracovní schůzce, a to je název agentury. Jeho zkrátka je nevyslovitelná, takže stejně budeme muset nalézt nějaké jiné řešení. Děkuji. Danke, ich habe mich selbst auch nochmal auf die Liste gesetzt. Ich habe damals vorher... ich bin... byl zpravodajem v Bundestagu eh, a tehdy jsme transponovali směrnici pro vnitřní trh. A co já považuji stále za chybu, eh, je to, co opakuji stále a to, že některé produkty jsou považovány za mm, produkty určitého typu, pokud nejsou toto, v souvislosti s um, celními sklady a podobně. To vede k absurdním důsledkům a tady sdílím názor těch, kteří říkají, že to nemá smysl um, to dělá takto, že to vede k absurdním výsledkům, že velice často je potřeba určitou korekturu. Nad tím se musíme zamyslet. Co se týče jména, názvu toho úzoru, úřadu, tak Mm, v praxi to vedlo k tomu, že v rámci diskuse o úpravy přílohy 7 výbor pro vnitřní trh, sekretariát výboru si vyžádal příslušnost. To pak se stane, když e, úřady jsou špatně, mají špatný název, přitom to nesouvisí s vnitřním trhem. A tady Musíme mít tedy rozumný e, přístup. Ta myšlenka paní Extrem není špatná. Musíme používat e, ten um, úřad není zodpovědný za patenty, e, observatoř je důležitá a nad tím se musíme zamýšlet. To tady byla první výměna názoru. Na závěr dostane slovo paní Wikström a pak teprve zahájíme tu neveřejnou schůzi. Já myslím, že je fantastické, že všichni kolegové, kteří se podílejí na Eh, tomto velice rychle se rozvíjejícím pracovním procesu se mnou tak výborně spolupracují. Ta spolupráce byla fantastická, doufám, že bude pokračovat v tomto duchu i nadále, doufám, že se dostaneme co nejdál. A komise přišla s návrhem tedy na poslední chvíli. Budeme tedy muset skutečně bojovat s časem, abychom to stihli. A v každém případě se těším na další spolupráci. Já myslím, že jsem, mám takový, takový tým snů. Ganz kurze Unterbrechung von einer Minute. Děkuji, mm, uděláme si krátkou přestávku.